questions. Okay. Okay. Um, good morning, everybody. Uh, first of all, as usual, uh, can I... Uh... Dobrý den, vítám vás. Eh, první věc, na kterou se ptá, má někdo nějaké námetky, co se týká našeho pořadu jednání, nemá, takže ho pokládám za schválený. A nyní tady máme schválený zápis ze schůze konané 14. 4. února. Mám boty, také nikdo nic nenavítá, jak vidím, takže toto je schváleno. Sdělení předsedy bude později. Nejdříve přistoupíme k naší diskuzi a před hlasováním budou sdělení předsedy. A nyní tedy můžeme přímo přejít výměně názoru o hlbíkách na zavedení eura v Lotyšsku s ministrem financí Lotyšské republiky Andrisem Vilskem a guvernérem Centrální banky Lotyšska Ilmarem Rimševičem. Já doufám, že jsem správně vyslovila vaše jména, pokud ne, velmi se omlouvám. Nyní bych každému hm, udělala slovo asi tak na pět minut a potom budeme pokládat otázky. Prosím. Ladies and gentlemen, uh, good morning. I'm a governor. Dámy a pánové, já jsem guvernér Centrální banky Lotyšska a je mi potěšením, že vám dnes mohu promluvit zde v Bruselu. Především chci poděkovat organizátorům a také všem, kdo nám umožnili eh, pohovořit o Lotyšsku a její ekonomické finanční situaci. Před deseti lety Lotyšsko bylo nejrychleji rostoucí ekonomikou, která se právě připravovala na členství v EU. Tehdy mnoho Lotyšů snilo o vyšší životní úrovni, o rychlém růstu, o dohnání ostatních evropských zemí. A tím Eh, že jsme se nestali členem eurozóny v roce 2008, tak Lotyšsko muselo projít velice hlubokou ekonomickou a finanční krizí. Nejdůležitější je eh, podívat se na to, jak se Lotyšsku podařilo tuto krizi překonat. Studovalo to mnoho akademiků, kteří má a mm, se zajímají o ekonomiku a finance. Mnoho z nich si uvědomilo, že nejvíce rozhodujícím prvkem vládní politiky během krize byla rychlost, vlastnictví, solidarita, partnerství mezi sociálními partnery. Lotyšsko je dnes zase nejrychleji rostoucí ekonomikou v Evropě, už druhý po sobě následující rok. A pro mě je zajímavé, že podle předpovědí Evropské komise to vypadá jako, že Lotyšsko bude nejrychleji rostoucí ekonomikou po dalších několik let. A co je ještě zajímavější, je, že lotyšská eh, měna je navázána od roku 2003 a od roku 2005 na euro. Byla uh, značné fluktuace během krize, ale centrální bance se podařilo to ukotvení zachovat to nám sloužilo velice dobře pro malou otevřenou ekonomiku, která byla kovou kotvou stability, hlavním jmenovým, jmenovým, jmenovým nástrojem, na kterém jsme zakládali naši měnovou politiku. Proto, když tady hovořím dnes v Evropském parlamentu, tak je smutné, že mluvím o době, kdy jsme spolupracovali s tímto, s touto kotvou a věřím, že v budoucnu tím, že se vzdáme své národní měny, Lotyšsko by mohlo být ještě stabilnější a mohlo by dosáhnout ještě vyšší stability a vyhnout se spekulacím spojeným s malou otevřenou ekonomikou během krizové doby. Naše snaha stát se členem Evropské měnové unie byl dlouhý, ale tato krize nám pomohla uvědomit si hodnoty a nejdůležitější prvky ekonomické finanční stability. A proto euro sloužilo jako takový eh, vodítko k splnění všech maastrichtských kritérií a dosáhnutí nutného právního zblížení s cílem připravit se na rok 2013 a vstoupit do Evropské měnové unie. Od září 2012 Lotyšsko plní všechna mastrická kritéria. Ti z vás, kdo se zajímají o finanční historii a plnění všech kritérií, tak si o tom můžeme promluvit podrobněji. Nejdůležitější je, že tato kritéria jsou udržitelná. Inflace je v tuto chvíli historicky nízká, a zůstane nízká. Není to náhoda, že Lotyšsko splnilo tato kritéria. Um, není to tomu tak, že by je plnila pouze krátce a v budoucnu by mohly vzniknout problémy. Ne, ta minulá krize byla tak závažná a generace Lotyšů si ji budou pamatovat. Proto si mnozí uvědomili, co to znamená žít podle eh, toho, eh, kolik máte prostředků, co to znamená eh, mít nízkou inflaci a mm, růst mest, který musí jít ruku v ruce se zvyšováním produktivity. Evropská měnová unie Eh, co získá tedy z lotyšského členství? Věřím, že více Evropy tím, že Lotyško vstoupí do měnové unie, tak se budeme moci podělit o naše zkušenosti v krizové době a těším se na velice zajímavé diskuse to, že se o ně budeme moci podělit. Další důležitá věc je, že všichni uvidí, že Evropská měnová unie je stabilní. A je tam všechno v pořádku, ale všechno do toho chce vstoupit. To jde ruku v ruce. Také se domnívám, že atmosféra je správná, že je tady podpora, eh, že mnozí očekávají vstup Lotyšska. A eh, toto je správná chvíle mm, na předložení zprávy o zbližování a jsem rád, že mohu předat slovo ministrovi, který řekne něco více o lotyšské fiskální politice. Dobrý den, dámy a pánové. Případ Lotyšska je velice zajímavý a také slibný pro mnoho ostatních států. Nedávno s nás zasáhla velice tvrdá krize, když přišli jsme o velké procento HDP. Došlo k tomu mm, během roku a půl. Takže máme před sebou mnoho výzev. Společnost, vláda. Ale podařilo se nám s velkou pomocí Evropské komise a IMF vypracovat program se všemi institucemi, a jedním z úspěchů je, že jsme to mm, ho dosáhli, realizovali jsme to rychleji, než se očekávalo a to trhy velice ocenili. Teď jsme plně obnovili důvěru, ekonomika roste, e, také věříme, že budeme mít růst v příštích letech. Lotyšsko je jiná, jiné nyní než v minulosti, protože jsme ratifikovali fiskální kompakt, e, máme rozpočet vyrovnaný a je v podstatě nemožné, aby nadcházející vlády toto ignorovaly. Současně je tady důležité téma. Byli jsme schopni spojit e, úsporná opatření a restruktovat ekonomiku a rozpočet a současně začínáme implementovat různé reformy, což je dobrá kombinace. Fiskální politika a prorůstové reformy. Takto se Lotyšsku podařilo dosáhnout úspěchu. Je tady velký tlak na to, abychom pokračovali v těch reformách. Mnoho, probíhá mnoho diskusí o tom, jak být více efektivní, vzděláním, zdravotnictví, veřejnou zprávu, politiku zaměstnanosti. A proto můžeme věnovat více času důležitým otázkám. Přibližujeme se rovnova- vyváženému rozpočtu a současně máme vyšší výnosy a díky tomu můžeme dávat více prostředků na různé programy, které zvídili experti Evropské komise Dále se nám daří snižovat bídu, nerovnost a pro příští léta plánujeme zvýšení minimální mzdy a zavedení um, zdanitelného minima, které bude, nezdanitelného minima, které bude vyšší. V tuto chvíli jsme schopni generovat větší výnosy Myslím, že to je velmi důležité i pro jiné národy, pro eurozónu jako takovou. A že se nám podaří skombinovat fiskální opatrnost pro růstové reformy. A je tady velká uh, poptávka o to, aby reformy pokračovaly. Lotyšsko je, má za sebou, to, to nejhorší už za sebou. Mnoho vlád v Evropě nyní dělá to, co již Lotyšsko děla, udělalo. Čelí problémům a hledají lepší řešení. Jak se dostat ven z krize, zlepšit konkurenceschopnost regionu. tuto chvíli je důležité že v takto obtížné době nový členský stát, který chce vstoupit do eurozóny, přináší čerstvou krev, solidaritu. To je velmi důležité. Myslím, že je tady dobrá vůle z naší strany. My jsme velice eh, usilovali o euro, to nebylo možné, ale teď jsme zavedli velice eh, nové fiskální obezřetnostní prvky, restrukturali jsme ekonomiku a země je lépe připravena na členství v eurozóně. Děkuji vám. Jak víte, lotyšská vláda um, měla eh, předat zprávu Rady Dě Evropské unie o pokroku Lotyšska při plnění závazků pro úspěšné přijetí eura. Komise a ECB poté vypracuje zprávu o konvergenci na jaře v rámci našich práce jsme již jmenovali zpravodaje k této zprávě, Perkarta Balce, který... Perkarte, můžeš eh, te si vzít slovo na první otázky. Ty otázky budou probíhat tak, že bude pět, pětiminuté minutové otázky a odpovědi. Naši hosté si vyberou, který z nich odpoví na, tu, na danou otázku. Takže Berghard, máte slovo jako první. Paní předsedkyně, pane předsedo Centrální banky, jsem rád, že jste tady mezi námi na první, že jste připraven mm, od, diskutovat otázky o vstupu Lotyšska do eurozóny. Um, Lotyšsko je vynikajícím případem eh, rozpočtové eh, konsolidace a úspěšného čelení dluhové krizi a vůle Lotyšska a ano, je, eurozóně je silným signálem eh, důvěry v evropskou integraci a také v naši měnu. Jsem Chci eh, se však zaměřit, mám řadu otázek, ale chci se zaměřit na pouze několik otázek. Jak tedy se Lotyšsku podařilo víc z této krize? Jak se podařilo členit, eh, čelit dluhové krizi? A jak se z toho můžeme poučit? Dále by mě zajímalo, jaké specifické opatření byla přijata pro zajištění cenové stability a finanční situace a jeho zlepšení a korekci. Pak otázka k inflaci. Jak jste si jistí, že inflace je udržitelná pod kontrolou? Když se podíváme na ten vývoj, tak ho lze hodnotit pozitivně. Poslední bod, který mě zajímá, jsou tady. Natürlich auch, dass ein solcher Schritt různé zprávy a e, o tom, jak obyvatelstvo přispělo k tomu vývoji. My máme e, takový poměrně e, otázka je, zda je tady pozitivní trend, anebo ještě eh, k tomu musí dojít. To jsou otázky, které by mě zajímaly. Děkuji. To je řada otázek, na které bych měla odpovědět za dvě a půl minuty. Jistě eh, těch otázek pozbíráme ještě více. Co se týče zvládání krize, to je důležitá otázka. Za prvé je třeba si uvědomit, že musíme jednat rychle a řádně. My jsme nejprve vytvořili dobrý sociální dialog. Od počátku krize jsme zavedli skupinu pro řízení reformy, ta ještě existuje a řeší řadu problémů a reform. Máme, eh, jsou tam, je tam vláda, podnikatelé a Eh, a odboráři a debatuje se tam o všech eh, návrzích na úsporná opatření společně. Ve dne v noci, to je důležité. Teď se hlavně zaměřujeme na ty zásadní otázky. Důležité bylo si uvědomit, že je potřeba dělat více a dělat to rychleji, takzvaný frontloading. To je důležité, je to jako kouzelné slovo. Nesnadno se to provádí, ale nesmírně důležité je to zvláště pro malé země. Všechny evropské země si jistě uvědomí, že máli se rychle obnovit důvěra trhu, je třeba podle toho jednat. A zároveň jsme zvládli, přežili jsme dvoje volby. Voliči podpořili ta úsporná opatření, která jsme zavedli, protože vědí, že nemůžeme být jiní a lepší a ignorovat realitu, že prostě musíme projít érou konsolidace. Ta opatření nebo vlastně celková kombinace bylo 17 HDP, to, je, to byla celková eh, celková úsporná opatření. 17 HDP za tři roky. Dvě třetiny eh, šly eh, vlastně na úkor eh, na účet zkrácení výdajů a zbytek na zvýšení daní. Důležité bylo začít hned a snažit se dosáhnout maximum. Tady už v tomto slotu čas nemáme. Chcete dodat ještě něco zvláštního? Já bych eh, se rád ještě vyjádřil o těch obavách o návratu inflace. Tady hovoříme o třech souvislostech. Víme, že mzda může růst pouze se zvyšováním produktivity. To všichni jasně pochopili. co se týče rozpočtu, eh, tak eh, mm, ločiští legislativci eh, připravovali ještě přísnější škrty, než Evropský parlament navrhl Sixpack. My se snažíme žít podle svých prostředků a zvládat rozpočtový deficit. Neexist, nezbývá žádný prostor pro tlak na ceny. A probíhá také pákový mechanismus v rámci bankovního odvětví, což znamená, že eh, poskytování úvěrů se neobnoví nějak sporadicky v blízké budoucnosti a půjde ruku v ruce s ekonomickým růstem. Co se týče euro podpory, někteří mý kolegové si dokonce kladli otázku, jedná se totiž o eh, vysokou podporu eh, v návaznosti na to, co se děje ve zbytku světa a v dalších zemích. My si žijeme velice pěkně. U nás je 30 pro euro, 33 proti euru a zbytek nějakých 33-35 je, voličů je nerozhodnuto. Ti si ještě chtějí opatřit další skutečnosti a informace. Takže zbývá dost času na poskytnutí dalších informací a my jsme rozhodnuti tu podporu dostat eh, ještě během letošního roku na víc než 50 Děkuji. A další otázka Eliza Ferrera za socialisty. Děkuji. Moje otázky se týkají udržitelnosti e, výkonu, kterého jste dosáhli. Když se podíváme na eurozónu a jak e, funguje, tak e, problém spočívá v tom, že ekonomika členských států má problém s udržitelností, takže já jsem znepokojena nejenom nominální konvergencí, ale také udržitelností reálné konvergence vaší ekonomiky. Zvláště by mě zajímalo, proč, když se podíváme na makroekonomické nerovnováhy, které jsou v Sixpacku v návaznosti na Lotyšsko, nás napadnout dvě věci. Jednou z nich je nezaměstnanost. Vím, že jste vynaložili nemalé úsilí, ale přesto by mě zajímalo, jak vypadá výhled eh, s nezaměstnaností a emigrací. A za druhé, tady máme úlohu daní a zahraničních přímých investic. A moje třetí otázka se týká jednotného systému dohledu, který vytváříme pro banky. Chci se zeptat, do jaké míry vaše struktura, skladba bank odpovídá systému zavedenému mimo eurozónu, anebo když se porovnáte s eurozónou, jaký vliv to bude mít na vaši situaci a jak tedy vypadá váš vztah s, tím, s tím jednotným orgánem dohledu. Děkuji za tu otázku. Je důležité, aby každý prokázal udržitelnost růstu. Z čísel Lotyšska od roku 2011 do roku 2013 jasně vyplývá dobrá udržitelnost a stabilita údajů. Od září plníme všechna maastrichtská kritéria a dále se zlepšujeme. Je to zajímavá situace. Teď máme eh, v Evropě nejrychlejší růst a nejpomalejší inflaci. A eh, výhled komise eh, pro nadcházející dvě nebo tři léta vypadá podobně nízká inflace a rychlý růst. Teď se snažíme zaměřit více na různé strukturální reformy. Měníme strukturu ekonomiky a máme eh, dobrý potenciál další podpory vývozně orientovaných eh, průmyslových odvětví. Stále ještě máme ve, výz, ve eh, vývozu dvouciferný růst. Podnikům se daří a zlepšuje se i veřejná zpráva. K tomu přistupuje ještě zavádění těch fiskálních nástrojů, které zabrání eh, nadměrným výdajům. Zaměstnanost. Eh, nejrychleji nám roste v Evropě, nezaměstnanost klesá rychleji v Lotyšsku a v celém Pobaltí než v jakémkoliv jiném regionu. Snížili jsme nezaměstnanost, ta byla 17,3 v nejhorších dobách lotyšské krize na nějakých současných 10 a od léta snížíme na jednociferné číslo. Zlepšujeme mobilitu práce, eh, zabýváme se strukturou nezaměstnaností, ale zaměřujeme se na dvě důležité reformy vzdělání na všech úrovních, kvalifikace pracovních sil a dále pracovní politika. Na to teď vydáváme stále více zdrojů a máme na to čas. Růst a nezaměstnanost, jak jsem řekl, obě dvě e, tato čísla, oba dva údaje jdou správným směrem. Máte k tomu něco, co dodat? Eh, byla tam otázka také na SSM, jednotný orgán dohledu. Jak víte, Lotyšsko prozatím se nepodílí na těchto vyjednáváních. Sbíráme další informace, abychom mohli své stanovisko vysvětlit. Lotyšsko je ale ochotno spolupracovat na všech frontách a přistoupit k mechanismu SSM co nejdříve. Dobře, děkuji. A teď za Alda Silvi Gula. Monsieur le ministre, monsieur le président, moi je voudrais aller un peu dans la même direction. Et... Děkuji, pane ministře, pane guvernére. Podobně i já chci nejprve říci, že Lotyšsko uvítáme, až splní kritéria pro eurozónu. Bude dobré, když se připojí k projektu eura my se teď nacházíme v období přechodu. Co podle vás bude vaší úlohou v nadcházejících letech? Teď máme v eurozóně 17 členských států, 10 členských států mimo, ale Lotyšsko a Polsko, které se chtějí dostat do eurozóny co nejdříve. Co to bude znamenat pro vaše orgány dohledu a dozoru i nad bankami. Ty se budou muset změnit, zvlášť u zemí, které se přidají k evropskému systému centrální banky. Myslíte, že bude potřeba jednou provždy založit nějakou eh, dělící čáru v rámci eurozóny? Jak byste se na toto dívali, až by byla zahájena nějaká jednání v tomto směru? A budete moci pomoci přesvědčit ty země, které jsou jiného názoru, že by bylo lepší se nevylučovat, ale raději zavést přechodná opatření a také vstoupit do eurozóny? Um, you know, uh, Latvia, having in mind our recent experience, uh, we we understand quite well why, in, in, in which direction um, Europe, Eurozone should change. I think it's very important. Mm, jak by se měla eurozóna uh, měnit? Tyto úvahy jsou důležité. My vítáme jak, jakékoliv návrhy, které Evropu a eurozónu uh, zlepší co do konkurenceschopnosti a to platí i pro bankovní eh, dohled. Co se týče všech těchto politik dozoru, vítáme je a podporujeme. My můžeme posloužit eh, naší nejnovější zkušeností ke všem těmto programům a návrhům. Máme totiž vlastní zkušenosti, které zafungovaly docela dobře a je řada aspektů, které by bylo možno zavést i do jiných zemí. Takže se velice příznivě díváme na všechny možné iniciativy, které k nám přicházejí od komise. Myslím, že je důležité rozlišovat, když tedy kladete otázky teď, jestli ta otázka padne i později. Myslím, že Lotyšsko za uplynulých pět šest let se mnohému naučilo. Já už jsem úvodem řekl, že ještě proběhne řada debat v univerzitním eh, prostředí, co dělat s krizí, jak ji řešit. Věřte mi, že máme mnoho zkušeností a máme mnoho co říct. Stačí se nás zeptat. Já se omlouvám, vy jste Eh, neodpověděl na mou otázku. Já jsem se ptala, jakým způsobem se budete chovat v příštích měsících na téma SSM. Řeknu to takto na rovinu. Já si ani nejsem eh, vědom toho, že bychom měli hovořit o SSM, ale jak jakmile nám položíte otázku, jestli se rozhodneme mezi A, B a C, tak odpovíme konkrétně. Nechci mluvit obecně o něčem, co neznám. Eh, systém SSM ještě není eh, do, dokonán eh, nebo, nebo, nebo dokončený, takže nevíme, jestli se do něj přidáte, do tohoto systému. Samozřejmě se přidáme, o tom není pochyb. Otázka zněla, co bude poté, kam jít posléze, jaké budou ty další doplňující otázky. Takže tady máte odpověď. Přistoupí k SSM. Teď za EKR. My question was is what do you think about splitting into clusters for the decision making between the Omlouvám se, Sharon, ale jak vypadáte, jak, jak, jak, uh, bude vypadat vaše rozhodnutí, jak budete stát mezi těmi klastry států, které se staví různým způsobem eh, k SSM, nebo se stanete takovým mostem mezi oběma těto ostrůvky. Mohli bychom být jakýmsi mostem, eh, protože už v minulosti jsme se zabývali otázkami, které se přímo či nepřímo dotýkaly všech členů EU. Ty země, které nejsou v eurozóně, toto velice pečlivě zkoumají a kdyby se podařilo vytvořit mechanismus, který by mohli akceptovat, tak by to bylo důležité. My bychom takovým přemostěvacím mechanismem se rádi stali. protože tyto země nám stále ještě důvěřují, eh, důvěřují eh, našim zkušenostem a mohli bychom se přiblížit těmto zemím, které se ještě nerozhodly. Mohli bychom jim vysvětlit, jak důležité je dostat se do samého centra rozhodování a nebýt jen na okraji. To by jistě potom eh, ovlivnilo všechny členy EU. Teď jsme přetahli čas, takže musíme přistoupit k další otázce a slovo bude mít EKR. Děkuji. Já chci říci, že ani EKR tam není mnoho poslanců eh, ze zemí eurozóny a jak víte, naše obecná pozice je taková, že nevěříme v příliš zářnou budoucnost eurozóny A co se týče eh, toho posledního eh, vyjádření, myslím, že hrá tu roli eh, přemostěvací, to není příliš pohodlná pozice. Je to pozice, kdy kolísáte zprava doleva a tak dále. My jsme za posledních 20 let si užili už dost role mostu mezi Eh, vlivným západem a zbytkem. Takže pro nás ta role mostu není nic dobrého. Ale co se týče budoucích partnerů v eurozóně, musíme otevřeně říci, že nejsou pochyby o naší udržitelnosti ani o číslech splňujících maastrická kritéria. Některé věci nejsou ještě v Lotyšsku úplně ideální. Eh, máme problémy, jako je třeba sociální nerovnost. Rád bych, aby eh, kolegové vysvětlili, co se s tím budou snažit příští rok v roce 2014 dělat, protože to je podmínkou udržitelnosti politiky. Budou volby a eh, má se zvolit nový guvernér centrální banky. My musíme také prokázat, že jsme zemí udržitelné politiky, možná na rozdíl od právě proběhnuvších voleb v Itálii, jak všichni víme. A další otázka jde na guvernéra centrální banky pana Rimševice. Všichni čekají, jak to dopadne s Kyprem, jak bude vypadat řešení. Jestli jestli, jestli velcí, eh, velcí středatelé třetí zemí eh, utečou nebo ne. Eh, a co by bylo vlastně lepší pro bankovní odvětví v Lotyšsku v návaznosti na řešení finanční krize na Kypru? Děkuji za ty otázky. Já už jsem řekl, že my teď řešíme důležitý problém a bude to prioritou pro rozpočet příštího roku. Začali jsme o tom hovořit minulý týden a minister sociálního zabezpečení a financí předložili plán. Máme tady na stole návrhy i e, od Evropské e, komise, Světové banky a MMF na řešení sociální nerovnosti. Co tady bude příští rok? Zvýšíme minimální mzdu, Eh, zvýšíme nezdanitelné, eh, zdvojnásobíme nezdanitelné minimum a zvýšíme skoro dvojnásobně také příspěvky takzvaným závislým osobám. A další prioritou už z předchozích let je demografie. Chceme podpořit eh, porodnost řešit tedy otázku, jak snížit chudobu, nerovnost, jak pomoci rodinám. Toto je vhodná doba, kdy vybíráme více na daních a budeme mít možnost toto udělat a po krizích se pustíme do těchto důležitých politik, které od nás čeká i Evropská komise, Světová banka a MMF. To tedy bude výsledek. To děláme. Rosteme a snižujeme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 zákon o změně s tím, že staré peníze se vymění v neomezené množství za v obchodech, pak tři měsíce v, eh, na poště a v bankách. Možná jsem, moje otázka nebyla pochopena, já jsem se ptal guvernéra centrální banky, že všichni tady víme, že Kypr um, pomáhá ESM, EU, eurozóna a IMF při řešení finančních problémů. Je velice důležité z metodologického hlediska se dívat na to, jak problém na Kypru bude vyřešen. Bude, eh, dostanou vkladatelé méně nebo ne? Lotyšsko bude členem eurozóny za rok všichni tady doufají, že k tomu dojde. A moje otázka je, jaká je vaše preference řešení, preferované řešení pro Kypr. A <clears throat> také pro bankovní sektor v Lotyšsku. Vy předpokládáte, že všichni v této místnosti všechno vědí. Myslím, že tomu tak není. Ta situace je velice složitá. Já bych nikomu nechtěl radit, aby postupovali tak nebo onak, především pokud neznám všechny implikace, které e, problémů kyperského finančního sektoru. Jenom eh, já chci říci, že tyto procesy nejsou nutně transparentní. A jeden z úspěchů parlamentu v tom dvojbalíčku bylo, že bude, budou důvěrná eh, ne informace o problémových zemích, ale to, to vám stejně nemůžeme říci. Teď dávám, ehm, dávám ale slovo zeleným, Jean-Paul Pete. Děkuji, paní předsedkyně. A Vítejte mezi námi. Lotyšsko. Et nous nous en réjouissons du, du fond du cœur. My jsme eh, velice rádi. Velice nás to těší, nicméně celkový kontext znamená, že máme určité obavy. A tady se chci zmínit o třech otázkách. Za prvé, Již se to částečně řešilo. Obecná skepce ve vaší zemi, to jest ve veřejném mínění ve vaší zemi, vůči vstupu do eurozóny. My víme, že nejste izolovaný případ, že v jiných zemích je také skepse. Ale co předpokládáte, že tedy uděláte, abyste se pokusili Eh, dosáhnout toho, aby Lotyši se účastnili tohoto procesu, protože pokud se toho neúčastní, tak to možná nebude fungovat pouze na technické úrovni, co je ještě více znepokojivé. Že jak se zdá, tak bankovnictví vaší zemi vláda eh, změnila daňový systém, aby se zvýšilo množství kapitálu, které přichází do země. Tato politika možná nakonec povede k daňovým únikům a praní špinavých peněz, nebo ne? Především vzhledem eh, k tomu, že máte jistého velkého souseda. A za třetí, vy jste správně upozornil na růst, ale to je možná na úkor přirozených zdrojů kapitálu. A mám tady na mysli velké množství um, mícení lesů, těžbu dřeva, která bude mít masivní negativní důsledky konečném důsledku na váš růst. Doufám, pánové, že nás budete schopni uh, uspokojit vašimi odpověďmi na tyto otázky. Týká se to, mm, to veřejného mínění. Není to tak, tomu tak, že Lotyši by byli nejskeptičtější vůči euru, ale je tady v tuto chvíli Probíhá tedy komunikace o zavedení eura a rostoucí podpora. V tuto chvíli za dva měsíce to bude 50 na 50. První, eh, jsou tady dvě otázky. První je problém matika eurozóny jako taková. A lidé si uvědomují, že Lotyši a baltské země e, procházejí reformami, restrukturalizacemi, vidí, že se situace zlepšuje ve většině zemí, kde to probíhá. Druhá je skepticismus vůči možné inflaci. Zase jsme um, hodně Eh, jsme se tím zabývali a nic by nás nemohlo posloužit lépe než sousedé jako Estonci a jejich eh, přechod na euro. Protože respektujeme Estonsko jako stát a je pro nás velmi důležitý. Je to příklad, který je blízko. Měli bychom udělat to tež. Stejně to tež, co Finové v minulosti. To je velmi důležité. A lidé nakonec preferují pragmatismus. V minulých volbách to pro nás bylo velice obtížné pokračovat v této politice, ale nakonec si všichni uvědomili, že to je důležitý strategický cíl a pochopili, proč to děláme. Myslím, že ta podpora poroste a bude to záviset na tom, jaké zprávy budou přicházet z eurozóny. A již eh, jsou ty záměry a politiky jsou dobré, které se teď eh, probíhají. Já musím pokračovat dál. Pokud zaberete příliš eh, velkou část těch pěti minut, tak nebude čas na odpovědi. Takže za QE Nikos Frontis. Děkuji. Já chci přivítat naše hosty. Um, máme tady pana Rubiksa. Já jsem z Řecka a to nám pomůže pochopit to v kontextu. Moje otázky k euru. To je otázka veřejného mínění. Jak budete toto řešit? Um, Říkáte, že nejde ani tak o to, jak na to občané reagují. Myslím, že to ale zůstane problémem. Můžete na to reagovat. Druhá věc, to je paradox politicky, ekonomický. V době krize v eurozóny si nejsem jist, jaké pozitivní eh, signály můžete předávat. Já nevím, jaké, co pozitivního můžete sdělovat. Já vám mohu jenom říci, jaké zkušenosti jsme měli my v naší zemi. Musíte se podívat na mm, skutečnou ekonomiku, nezaměstnanost, nezaměstnanost mládeže, velké množství obyvatelstva, které se propadá do bídy. Myslím, že zkušenost je taková, že eurozóna není schopná řešit ty problémy ekonomiky s rostoucí nezaměstnaností. A nyní pro pana uh, eh, guvernéra, vy jste říkal, že ta krize je z toho důvodu, že nejste v eurozóně. Mohu uh, ještě položit tu otázku, pokud byste byli v eurozóně, možná byste měli ty stejné problémy, jako máme my. To se mi zdá trošičku, že si to trošičku protiřečí tady. Uh, I will be very brief. Um... Já budu stručný. Vy jste uvedl, jaké pozitivní sdělení máme vyslat směrem k Lotyšům. Je pravdou, že během této doby, kdy panuje tako, tolik nejistoty a, a je tolik různých negativních informací, které se týkají různých ekonomik, 30% podpora a 33 nerozhodnutých je velká podpora pro eurozónu vzhledem k tomu, že lotyšská vláda a centrální banka ještě ani nezačaly s nějakou kampaní. Prozatím jsme jen odpovídali na otázky. Naše obyvatelstvo si pomalu začíná uvědomovat, že Lotyšsko bude členem eurozóny a mají mnohem větší chuť naslouchat a poskytnout eh, nebo získávat nové informace. A myslím, že v létě Až budeme ještě aktivnější, tak většina lidí euro podpoří. Tak jako to bylo s členstvím eh, v EU v roce 2003 a tak jako to bylo i s ostatními členskými zeměmi eurozóny. Podpora eurozóny vlastně stále stoupá. Eh, když se ptáme, eh, jestli být či nebýt v eurozóně, tak tady je potřeba rozlišovat mezi velkými a malými ekonomikami, otevřenými a zavřenými ekonomikami. Eh, Lotyšsko má malou otevřenou ekonomiku a v roce 2008 a 2009 jsme byli potrestáni, protože jsme byli totálně izolováni, měli jsme fixní eh, směný kurz a každý na nás útočil a eh, čekal, kdy padneme, kdybychom by byli na té velké lodi jako malé země, které vstoupily do eurozóny předtím, tak ty spekulativní útoky by nebyly tak zřejmé, nebo by k ním nedocházelo, protože Lotyšsko by bylo schopno už v roce 2008 si dát veškeré finance a ekonomiku do pořádky a e, potom by ty bouře nadcházejících let přestálo mnohem snáze. To je také hlavní důvod, proč Lotyšsko chce vstoupit do eurozóny, aby už bylo ušetřeno e, spekulativních útoků proti své malé měně v budoucnosti. Ale teď už máme všechno v pořádku. Tolik ode mě.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 Lotyši se ptají, proč by měli tak um, rychle vstupovat do eurozóny, když eurozóna má takové problémy. A odpověď by mohla být, že mohou vstoupit později. Proč tedy vstupovat do eurozóny teď, než je vyřešena krize? Je, je nějaký důvod, proč tak spěcháte? To je otázka, na kterou se obtížně odpovídá. Mohli bychom čekat mnoho let, roky a roky. Důležité je, že v minulém roce mnoho členských zemí eurozóny se začaly skutečně věnovat implementaci reform. Tomu obratu došlo někdy na podzim, koncem léta. A od té doby již jsou na trzích lepší signály. My všichni chápeme, že bude trvat několik let, eh, než se to vyřeší, ale čekat roky, to není nejlepší řešení pro malou otevřenou ekonomiku. My chceme se stát členem eurozóny a řešit společně tyto problémy. Kromě toho je to eh, velkým důležitým signálem pro naši ekonomiku, řešení nezaměstnanosti, růstu, nerovnosti ve společnosti. To je, myslím, důležité. My nechceme mm, čekat, až budou eh, ty problémy vyřešeny. My se chceme o toho řešení účastnit. Děkuji. Teď přejdeme k EPP a Christian Kerens. Děkuji. My všichni víme, že před krizí, když Lotyšsko mělo velký růst, tak ten byl především díky dluhům, spekulacím na trhu nemovitostí. A když se ten kolotoč zastavil, tak jednotlivci nebyli schopni splácet a domeček z karet se zbortil. Můžete eh, vysvětlit rozdíl mezi růstem v Lotyšsku teď a před krizí? Jaký je základní rozdíl? Proč je ta růst udržitelný tentokrát? To je pravda, že růst v Lotyšsku 2004 až 7 byl založen na stavebnictví, malou obchodě, přeřátí ekonomiky, zadlužování. Tentokrát je to jiné. Ten růst je ve všech sektorech, těžkým průmyslu, v textilním, strojním, dopravě, telekomunikacích, a proto můžeme říci, že toto je udržitelné. Jsou tam nějaké nárůsty mest a tentokrát to není 20 nebo 30 ročně, jak to bývalo tenkrát, ale je to 3 až 4 a někde 5 a je to společné s růstem produktivity. Okay, uh, shall, can, uh, Dobře, takže budeme pokračovat dál. Werner Lange. Ja, vielen, vielen Dank. Děkuji mnohokrát na rozdíl od mého řeckého komunistického kolegy jsem velice rád, že se Lotyšsko ubírá touto cestou, že se mu podařilo docílit úspěchu během celých let a Řecko by se vlastně mělo vzít příklad na Lotyšsku a ne naopak. Já to považuji za dost nemožný postup a já jsem moc rád, že jdeme touto cestou. Známe premiéra z dlouhého členství tady v Evropském parlamentu. On ví, jak Evropa funguje a proto jako německý poslanec jsem velice rád, že dostaneme nového člena ve fázi, kdy se nejedná o krizi eura jako měny, nýbrž o nesolidní eh, vedení rozpočtu a nedostatečnou konkurenceschopnosti několika členů eurozóny. A vy jste ukázali, že taková cesta existuje. Nezávisle na této chvále eh, na adresu Lotyšska mám tři otázky. Jak vypadá závislost na energii? energii v Lotyšsku eh, poté, co bylo několik elektráren zastaveno jejich, projez, eh, eh, jejich provoz. Za druhé, jak nakládáte s problematikou menšin? A za třetí, jak je připraven bankovní sektor a co se týče technických změn, doufáte, že se vám podaří do roku 2014 a k problematice menšin jsem se ještě chtěl zmínit o počtu eh, bývalých eh, sovětských občanů, které nyní, kteří nyní nemají žádné občanství. Jak chcete tento problém vyřešit? I will start just uh, about uh, energy issue is very important for any... Energetika je důležité téma pro baltské země. My stále závisíme na dodávkách plynu z Ruska. Ale je to zase velice dobré, když eh, se podíváme na situaci před lety. My jsme předpovídali mnohem větší spotřebu energie. A teď, když jsme přecáhli předkrizovou úroveň ve výrobě a tak spotřebováváme méně energie, takže jsme stále více energeticky efektivní. Samozřejmě eh, baltská situace po Baltí je jiná. Eh, mm, co se týče obnovitelných zdrojů, tak jsme Máme vysokou úroveň hned po, š- po Švédsku. Jde eh, za prvé o efektivní účinné využívání energetických zdrojů, dále díky strukturálním fondu z EU na vytápění mm, používáme, vžíváme méně, tam dosahujeme úspor. Je to mm, rozhodnutí pro celé pobaltí. My stále o více otevíráme energetické trhy po Baltí a ta je spolupráce mezi Pobaltím a Skandinávií. Otázka je, jak se vyřeší eh, jaderná elektrána Ignalin. Když se podíváme na složení eh, v Lotyšsku, možný populace, tak tam, myslím, není žádné napětí. Jsou spekulace, občas snahy o ovlivnění situace v Lotyšsku ze strany velké sousední země. Myslím ale, že ten vývoj v Lotyšsku je pozitivní. Bankovní sektor. Já bych řekl, že 75 bank vlastnictví banky zahraniční. Ze Skandinávie především. Banky zůstaly stabilní během krize a rekapitalizovaly. Teď 15 ehm, je mm, kapitál v první vrstvy, tier 1, co se týče riskantnějších vkladů, nerezidenčních, tak tam jsou kapitál, požadavky na kapitálovou přiměřenost vyšší, 18 až 19 banky jsou ziskové i likvidní. Proto bych řekl, že banky jsou připraveny na eh, přechod na euro. Pokud dostaneme pozvánku ke vstupu do eurozóny, tak otevřeme diskuse o jednotlivých otázkách výměny peněz s těmi bankami. Teď přecházíme k SND, tady Já bych také rád poblahopřál našim sousedům. Děkuji vám za tu odvedenou práci. Já jsem byl ministrem financí eh, Estonska v roce 2008 a vím, jaká rozhodnutí bylo nutno učinit, jak těžké to bylo. O tom bychom mohli napsat eh, celou knihu, jak jsme společně eh, prorazili tou skepcí MMF. Podařilo se nám úspěšně překonat krizi. To, myslím, byla lekce, která by se vyplatila každému. Takže blahopřeji a děkuji vám za ten proces. Eh, mnoho mých otázek eh, zde již bylo odpovězeno, takže bych rád ještě odkázal na něco, co už zde zaznělo. Hodně se hovoří o tom, jak vysoké úložky mají nerezidenti v Lotyšsku. Ku příkladu Kypřané eh, intenzivně ukládali peníze do Lotyšska. Co tedy dělá centrální banka, aby zmírnila riziko, které je s tímto postupem spojeno? Děkuji. Minulý týden jsme společně s dozorovým orgánem vypracovali odpověď a pokusili jsme se eliminovat veškeré ty mýty o lotyšském bankovním systému, který láká úložky e, nerezidentů. To rozhodně není podnikatelský model Lotyšska žít z těchto úložek. Vzhledem k tomu, že jsme eh, v blízkosti eh, bývalého Sovětského svazu, tak eh, máme vždycky nějakých 40 až 50 úrovně těch vkladů. Během období krize to kleslo, teď, když se doby zase zlepšily, tak máme vkladu asi 48 Co se týče porovnání, tady je nejdůležitější si uvědomit, že eh, velikost našeho bankovního systému k našemu HDP je 130 zatímco evropský průměr je 362 a Kypr 750 Z toho vyplývá, že máme opravdu eh, malý ten bankovní systém, eh, celkový objem eh, kyperských vkladů v Lotyšsku je nějakých 600 milionů. Z toho si můžete udělat představu v jakých řád, o tom, v jakých řádech se pohybujeme. Nedávno jsem eh, kontroloval, jestli nějaké kyperské peníze ještě do Lotyšska plynou, ale není tomu tak, takže vás mohu ujistit, že Lotyšsko se nikdy nepokoušelo eh, nějakým způsobem lákat na rezidenty k vkladům do našich bank. To je také jasně reflektováno eh, v poslední zprávě eh, o peněžním valu v létě a tuto zprávu jsme předali odpovídajícím poslancům parlamentům, eh, par, eh, poslancům, aby se blíže seznámili se situací a že Lotyšsko plní veškeré požadavky a že v současné době není na seznamu zemí, které neplní eh, tato doporučení. A nyní za EPP Gabe Mitchell. Děkuji, paní předsedající, děkuji hostům. Když jsem slyšel příběh Lotyšska, tak mi to připomnělo tu a, a, takovou, a takové torčení, že to moc pěkně funguje teoreticky, ale jen aby to také fungovalo prakticky. Myslím, že my jsme doposud e, dnes dopoledne e, nepochválili Lotyšsko za to všechno, co dokázalo a myslím, že bychom to měli udělat a netýká se to pochvala jenom Eh, lidí v čele Lotyšska, ale také obyvatelstva. Gratulujeme jim ke všem těm úspěchům. Souhlasím také s tím, že podobně jako Irsko je příjemnější eh, tedy se snažit eh, najít řešení samostatně, než čekat na velké státy, které pomohou. A k tom bychom měli Lotyšsku pomáhat. Vzhledem k tomu, že Estonsko Eh, je členem eurozóny a Lotyšsko se téměř stalo členem a jenom o kousek se to nepodařilo. Kdyby když se vám to nepodařilo, myslíte, že jste o něco přišli, že vám ujel vlak? A druhá otázka, co se týče nezávislosti eh, centrální banky, guvernéra centrální banky, já vím, že proto je zapotřebí změnit zákon a myslím, že eh, to je potom těžké uzákonit. Ku příkladu u nás je to tak a taková změna zákona u nás třeba by byla velice obtížná. Jak je to v Lotyšsku? Je to také tak? Děkuji za tyto velice dvě důležité otázky. Nikdo by si neměl dělat starosti v této místnosti s nezávislostí naší centrální banky ta patří k nejnezávislejším eh, centrálním bankám podle eh, průzkumu MMF eh, společně s ECB patří k těm skutečně nejvíce nezávislým. Nedávno zavedené změny mají za cíl harmonizovat znění se statutem ECB takže to v žádném případě neumenšuje nezávislost naší centrální banky. A druhá otázka. Jak už ministr naznačil, my eh, se neženeme o překot do eurozóny. Nejsme žádní zoufalci. Probíhá zcela běžný postup, který Lotyšsko zahájilo už v roce 2005 eh, v rámci RM2, ERM2, eh, eh, kdy Lotyšsko vydalo signál, že se chystá tedy vstoupit do eurozóny. A podle evropských právních předpisů, jakmile je země eh, připravená, splňuje kritéria, tak musí do eurozóny vstoupit. Neboli, jak ministr vysvětlil, eh, podle nás neexistuje žádný důvod eh, pro nás dále čekat a být opodál. Rádi bychom se podíleli o naše zkušenosti a rádi bychom se účastnili na spolubudování Evropy. Můžeme tedy pokračovat. Saben Kutaš. Děkuji, paní předsedající. Dovolte, abych i já jako kolegové vám eh, poblahopřál k úsilí, které jste učinili, aby se Lotyšsko dostalo do eurozóny, i když vám ještě zbývá vyřešit na jeden problém. Jsem si jist, že Lotyšsko bude dalším pobaltským státem, který poslouží jako vzor úspěchu a člena eurozóny. Já jsem v Rumunsku, nejsme ve stejné situaci, ale snažíme se jít po stejné trase. Zajímaly by mě vaše zkušenosti a jak jste zvládli všechny ty úkoly. A chci se zeptat na nejdůležitější doporučení, které byste dali zemi, která jde ve vašich stopách. Co byste třeba udělali lépe, kdybyste měli možnost to udělat znovu? U nás v Rumunsku se setkáváme se stejnou skepsí obyvatelstva ohledně možného vstupu do eurozóny, nejen snad eh, kvůli problémům, které teď eurozóna má. Co byste tedy eh, nám radil jako zemi, která se snaží eh, následovat vašeho příkladu? Eh, náš premiér eh, a jeden expert ze Švédska už dokonce o tom napsal celou knihu o eh, kauza Lotyšsko. Je důležité, když stojíte před tak dramatickými problémy, tak se musíte zaměřit na to, co bude udělat potřeba nejprve. Ta kouzelná, kouzelná, ta kouzelná Formulka je zaměřit se na určité nejdůležitější procesy. A když to zvládnete, tak eh, z toho boje vyjdete posíleni. Jako malé země musíme být o to efektivnější v různých eh, směrech. Dalším kouzelným slovíčkem je strukturální reforma závisí na tom, jak to také sdělíte obyvatelstvu. Komunikace je velmi důležitá. Vláda a eh, elity, které mají na společnost vliv, by měly držet eh, spolu. Sociální dialog je, nebo společenský dialog je velmi důležitý. Musí to pochopit i odbory a podnikatele, že to všechno zvládneme jenom společným úsilím. Strukturální reforma je důležitá. My teď eh, zkoumáme a studujeme nejrůznější zkušenosti nejen z Evropy, ale i z jiných zemí, protože eh, je nám jasné, že Evropská unie je méně konkurenceschopná a že se musíme zaměřit i na další možnosti postupu. Jde tedy o to, jak eh, to zkomunikujete směrem ke společnosti. Je to těžké, ale když jste v krizi, tak se to vlastně zvládá snáze, než když máte dobrý stabilní růst a nemáte eh, povinnost eh, těch eh, bolestivých rozhodnutí a kroků. Nám se dostalo různých rad od Světové banky, MMF, Evropské komise. My jsme veškeré ty rady, konzultace dali dohromady a vždycky jsme se snažili se dívat dopředu, dělat odvážné kroky a neplýtvat časem a hlavně také být flexibilní. Lidé v Pobaltí umí být flexibilní. A myslím, že náš vstup také zvýší flexibilitu e, v celé Evropě. Já bych jenom doplnil to, že byste měli používat svou vlastní hlavu a nevěřit všem těm laureátům Nobelovy ceny, kteří tvrdí, že ta či ona země zbankrotuje do tří či šesti měsíců. V Evropě se teď rozvíjejí úplně nové myšlenkové směry a proudy. I think we liked that comment. Myslím, že toto, eh, tento komentář se nám všem líbil. Teď za PPE mm, Karen Vodviko. Děkuji. Pane ministře, pane guvernére, také já chci mm, vám pogratulovat, co se vám poda- tom, co se vám podařilo dosáhnout pro uh, lid Lotyšska. Pro mnoho lidí ve vaší zemi situace není jistě snadná, ale va- je velkým úspěchem, že se vám podařilo vydat se cestou udržitelného růstu, Možná není rozhodující váš rozpočet nebo zadlužení, ale to, že máte odvahu trvat na prorůstových reformách, které často nejsou snadné, protože tam jsou zainteresované zájmy, které musíte který musíte, se kterým musíte bojovat. Vy jste ale vstoupili i do sociálního dialogu, což je klíčový faktor úspěchu a vám se to podařilo. Stejně tak, jako je, e, se to nyní řeší v Irsku, což je zcela klíčové pro pozitivní výsledek a podporu vašich politik. Moje otázka, nebo ve své otázce bych chtěl, se chtěla um, věnovat bankovnímu sektoru. V minulý týden tady byl pan předseda Draghi a ten řekl, že velkým problémem je, že likvidita se nedostává z bankovního sektoru do reálné ekonomiky. Vy nejste ještě v eurozóně, ale mě by zajímalo, kdy jste hovořil o ziskovosti a likviditě bankovního sektoru zda tedy peníze se dostávají do reálné ekonomiky. Zda dostáváte podporu strany EIB a jiných evropských institucí dostatečné míře, abyste překonal problémy v této oblasti. Já jsem velice rád, že kladete tuto otázku. Ta je skutečně klíčem k evropské diskusi o bankovním systému protože mnoho likvidity se nedostává do reálného sektoru proto, že nedošlo k dostatečným strukturálním reformám, jsou tam fiskální problémy, podnikový a bankovní sektor. Neví, zda to bude e, zase bude škrtat ve výdajích nebo zvyšovat daně. Pokud zvyšovat daně, tak proč by banka měla půjčovat podniku, který bude zítra nebude ziskový a může zbankrotovat. Dříve, než se ta fiskální otázka nevyřeší, tak eh, trhy tomu nebudou věřit a banky budou sedět na likviditě a nebudou půjčovat reálné ekonomice. Co se týče Lotyšská, tak dochází ke změnám myšlení. Úvěry domácnostem stále stagnují a klesají, protože e, to je e, změn, e, protože se to postupně změní z toho vysoké úrovně během krize, ale peníze začínají přicházet do podnikového sektoru a obnovuje se to poskytování půjček. Chcete se k tomu ještě vrátit? K další části té otázky podpora EIB. Funguje to dobře pro vás? Jiné instituce v oblasti poskytování úvěru a podobně. Ano. EIB, strukturální fondy, jsou důležité součástí finančního systému. Jde to ruku v ruce se zdravím ekonomiky. Je to to tež, pokud jsou banky ochotny dávat e, počáteční prostředky, první částky předem, pak e, se to snáze dostává do reálné ekonomiky. Děkuji a poslední otázka. Eh, Pánu Klencovi z Aldy. Děkuji mnohokrát. Jedna otázka na pana guvernéra, jedna na mm, pana ministra. Za prvé, co si myslíte o projektu ze společenštění dluhů? Jste pro anebo proti eurobondu? A vy, pane ministře, po vstupu zavedete daň z finančních transakcí tak, jak tomuto rozhodnutí došlo. A za druhé komise vás vyzvala, abyste sdíleli vaše zkušenosti s periferními státy. Víme, že komise poslala skupinu expertů například do Řecka. Jistě by bylo dobré, kdyby vy jste zaujali vynikají jedno z významných postavení v takové skupině odborníků. Děkuji. Yes, uh, Latvia is ready to join to the group which is at this moment analyzing opportunities. Uh, je to v současné době analyzuje je to velice důležitá otázka. Zda Evropa by měla velice starat o to, aby v globálním eh, globálního hlediska nestratila na konkurenceschopnost. Otázka je, co jsme provedli v, během té krize. My jsme zavedli takzvaný finanční daň, takže už máme určitou daň na našich trzích. Pokud bude Lotyšsko za, zavádět FTT, tak je otázka, co se stane s tou finanční, již existující finanční daní, abychom nesnižovali konkurenceschopnost bankovního sektoru. Lotyšsko je připraveno toto diskutovat. Je to důležitý nástroj. Děkuji. Otázka k těm eurobondům již byla víceméně zodpovězená. Eurobondy by byly určitým dotačním nástrojem a je možné se snadno spočítat, kolik peněz by eh, jednotlivé země musely platit na ty eurobondy. Každopádně my uvažujeme tak, že eurobondy by demotivovaly státy, aby podnikly příslušná opatření na vyřešení svých fiskálních problémů a dlouhodobě by to poškodilo stabilitu fiskální situace. Jedna věc se musí ještě dořešit Pomáhá vůbec komise těmto periferním zemím, aby měli možnost ty zkušenosti využít? Rozjeli jste se někdy do Portugalska, Španělska, Řecka, abyste slyšeli, co prožívají? Eh, ano, někteří naši lidé eh, byli součástí týmu komise, které teď právě pracují v Aténách. Ano. Děkuji vám. Eh, Tolik tedy k naší výměně názorů s našimi hosty z Lotyšska. Děkuji všem. A my teď budeme mít uh, oznámení a hlasování. Budeme mít dvě, tři minutky pauzu, než uh, rozdáme dokumenty a pak uh, se hned pustíme do práce. Formal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 Uh, you need to... Okay. Um... Right, the bad news is I've got to do the chair's announcements, but... zpráva je, že mám oznámení před sdělení předsedy, takže za prvé k IMFD um, úroveň 2 té lhůta stanovená sekretariátem, do který eh, členové mohou podat námitky přeneseným pravomocem již uplynula. Bylo to 31.1. nikdo nic nepodal, takže eh, podle jednacího řádu je to zde stále předložit námitku, ale sekretariát o ničem takovém nedostal zprávu. Pokud nedojde k dalším krokům, tak ta lhůta skončí 18. Mm, března. Dále proběhl třetí trialog 20. Mm, února. Nová ustanovení byla projednána, včetně oceňování majetku a tak dále. Dále požadavky na kompetence. Další trialog se plánuje na 16. až 19. třetí. Wernere, ty, vy na mě máváte. Ano, akta v přenesené pravomoci eh, bylo přislíbeno, že eh, jeden z příštích aktů v přenesené plánova, eh, pravomoci bude v lednu. Teď máme únor a stále to ještě nemáme na stole. My jsme o tom velice vážně diskutovali ve Štrasburku, takže žádám o to, aby ještě jednou naše předsedkyně napsala dopis komisi. Okay, we, we take note of that. Dobře, takže poznamenáváme návrat ke trialogu a směrnici o kapitálových požadavcích a nařízení. Měli jsme politický trialog 19. února. Hovořilo se o aktualizaci od technických pracovních skupin jako potenciální filtry, odpočty, definice, investiční firmy, tak eh, irské předsednictví se mělo vrátit k problému, kde rada chce revidovat kompromisy, které eh, byly vlastně dohodnuty za kyperského předsednictví. Chtějí znovu otevřít remunerace, makro eh, flexibilita v obezřetnosti, finanční instituce a mediační pravomoci EBA z hlediska parlamentu je potřeba najít uspokojivé řešení i co se týče eh, výkaznictví o daních ze zisku zemi od země a potom otáz, některé otázky zdanění vyjednávací. Tým parlamentu doufá, že poslední problémy se podaří vyřešit 27. února zítra na posledním trialogu. I kdyby se to nepodařilo, tak po deseti měsících vyjednávání pod, za třech předsednictví. Skutečně přijde doba, kdy to budeme muset předat na plenární zasedání. Co se týče SSM, druhý trialog proběhl 21. února. Hovořilo se podrobně o EBA. Máme dobrý pokrok, co se týče řady článků. Další trialog 26 února, to bude dnes odpoledne a má se týkat zbylých politických problémů a také nařízení o ECB. Další eh, pravidla, další nové věci, setkání 14. Eh, eh, ledna se, koordinaci, se koordinátoři rozhodli na nových postupech FTT dostane, dostanou socialisté, to je návrh eh, věcný, co se týče posílené spolupráce, potom horizontální eh, eh, pravidla pro služby pro cestujících EPP, podrobná pravidla aplikace článku 93 dostane EPP, program Unie, co se týče finančního výkaznictví a auditu EPP, získávání zpětných plateb od nebankovních institucí, socialisté, e, výroční zpráva o soutěži 2012 ALDE, Evropská investiční e, banka, stanovisko socialisté, rozpočet, stanovisko zelení, vyváženost mužů a žen a ředitele zemí, které nejsou na burze e, ALDE 5. února schválení vstupu Lotyšska do eurozóny, EPP a dále legislativní pravomoci, to jsou aktiv delego- v přenesené pravomoci, e, stanovisko a dostane to předsedkyně, e, všichni se na tom dohodnou, protože já se tím zabývám už tak jako tak e, dlouho. Teď začneme hlasovat, jestli se mi podaří najít odpovídající stránkou. A nejprve začneme hlasovat o bodě 5. Tady se nám přehodí sekretariát, společný systém DPH, eh, co se týče voucherů. Jste všichni připraveni hlasovat? Já tady počítám poslance za ALDE, abych nemusela hlasovat. Děkuji. Dobře, kompromis A. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Návrh 20, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 21, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdržel se, za, eh, schváleno. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Úvodní ustanovení 1, eh, návrh 9, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A blokové hlasování o bodech 12 až 16. Ne, nemůžeme. Takže 12, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 13 pro, proti, zdržel se, schváleno. 14, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 1, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 15, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 16, pro, proti, zdržel se, schváleno. 17, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Elektronicky teď budeme hlasovat o textu v upraveném znění, jestli jste se všichni zapnuli. Začínáme hlasovat. Hmm. Žádná panika. Končím hlasování. Hlasovali všichni, 40 pro a jeden se zdržel. A e, teď e, hlasujeme o legislativním usnesení. Ještě čtyři nehlasovali, děkuji. 43 pro a nikdo proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji. Zpravodaj. Je nějaký problém? Já jsem chtěla, eh, abyste, abyste do toho minulého hlasování, do toho prvního hlasování přidala ještě jeden hlas, protože já jsem tam dala špatně kartičku, takže skutečně ještě jeden hlas navíc. Dobře, takže dáme 44 pro a nikdo proti. Promiňte, ne, ne, ne, tak to se jednalo o to první hlasování, takže to ověříme. A teď agenda pro přiměřené, bezpečné a udržitelné důchody. Máme ústní pozměňovací návrh zpravodaje. Jako v hlavě jedna. kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. Takže návrh 1 padá a teď eh, odstavec 1 původního textu, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 2 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Já to ověřím elektronicky, hlasujeme o druhé části návrhu 2. Hlasujeme teď. Teď je tady jeden poslanec za EPP navíc. Potřebovala bych, aby se jeden poslanec za EPP vypnul. Končím hlasování, děkuji vám. 18 pro, 24 proti. Takže skutečně zamítnuto návrh 3, kdo je pro proti, zdržel se schváleno. Kompromis A, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Ústní pozměňovací návrh eh, odstavce 2a. Kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Teď eh, návrh 10. Kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 11, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 13, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 14, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 15, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 16, kdo je pro, 16, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 17, pro, proti, zdržel se schváleno. 18, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 19 pro, proti, zdržel se. Ověříme 19. To nebylo zcela jasné. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto 24 ku 19. 20. Kdo je pro? proti, zdržel se. Ověříme dvacítku, já se omlouvám, říká předsedkyně. Hlasovali všichni? Ještě dva by měli hlasovat. Měli jsme zase jednoho poslance za EPP navíc, ale nevadí to, protože to bylo tak jako tak schváleno. Zase máme o jednoho poslance EPP navíc. Kompromis B, kdo je pro? Proti, zdržel se schváleno. Návrh 24, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 25, kdo je pro, proti, zdržel se sch- zamítnuto, 26, kdo je pro,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 Ústní návrh eh, k hlavě 2 pro, proti, zdržel se schváleno. A přecházíme k odstavci 7 původního textu, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 35, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis C, pro, proti, zdržel se schváleno. 39, pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis D pro, proti, zdržel se schváleno. 43 pro, proti, zdržel se. Ověříme 40. Ještě jeden by měl hlasovat schváleno 26 ku 18. 44, kdo je pro, pro, zdržel se schváleno. Kompromis E ve dvou částech. První část, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. Druhá část, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. 50 pro, proti, zdržel se schváleno. 51 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis F, včetně ústního návrhu Ole Ludvigsena. Souhlasíme s ústním pozměňovacím návrhem s ním, tedy kdo je pro, Dobře, nejprve tady hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Takže teď ještě pro jistotu budeme hlasovat o celém kompromisu, včetně ústního pozměňovacího návrhu, kde pro, proti, zdržel se. Schváleno. A teď kompromis G. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis H ve dvou částech. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Část druhá, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 69, eh, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis I, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 77, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis je, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 84, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis K, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Ústní návrh zpravodaje, odstavec 17, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 91, ne, omlouvám se, 91 odpadá. Takže odstavec 18, kompromis L, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 94, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Ověříme elektronicky. 94 plus jeden návrh od Parvánč. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 26 pro, 19 proti, schváleno, jak jsem řekla, ústní návrh odstavce 19, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 96, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 97, pro, proti, zdržel se, schváleno. 98, pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis M pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis N pro, proti, zdržel se schváleno. 105 pro, proti, zdržel se schváleno. Ústní návrh Tomase Mana, odstavce 21. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. 106 odpadá. Odstavec 22, kompromis O, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Ústní pozměňovací návrh zpravodaje, hlavy 3, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. A teď odstavec 23, původní text, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. 24, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis P, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Ústní pozměňovací návrh odstavce 26, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. A teď e, odstavec 27, návrh 116, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Takže původní text, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 28, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 117, kdo je pro, proti, zdržel se. Myslím, že je to schváleno, ale ověříme. 117 ověřujeme. Plus jeden za parvánč. EPP má zase jednoho poslance navíc. Děkuji. Končím hlasování. I z Parvánč, tedy jsou to 22 pro, ale 23 proti, takže zamítnuto. Původní text, tedy hlasujeme, odstavce 7, 117, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 118, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 119, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Původní text odstavce 30, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 120, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 121, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. E, zamítnuto, promiňte, 122, nemusíme hlasovat, ale orig- ale původní text, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 123, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Origin, původní text, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 124, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis Q, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 127, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme 127. Schváleno 26 ku 19. Ústní pozměňovací návrh odstavce 34, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno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 a je to 42 pro, 1 proti a nikdo se nezdržel. Blahopřeji zpravodajovi. On to the uh, points 7, 8, 9. First of all, it's the discharge of the European Banking Authority by Werner Langen. Uh, amendment 1 in favour,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 Okay. Takže budeme pokračovat hned dál. Dostáváme se k bodu 10. Reforma struktury bankovního odvětví EU. což je zpráva z vlastní iniciativy týkající se zprávy Likánen, takže mm, abychom byli připraveni, až komise s něčím přijde a abychom měli čas se tomu věnovat. Spravodaj je Arlín a já hned dám slovo Arlín. Děkuji vám. Těším se na trošku z, zajímavý a trošku vizionářský dokument, protože v tomto případě budeme moci udělat něco trošku jiného než ty návrhy, které jsme dostali. Nebudu zacházet do detailu k návrhům, které přišly k té skupině na vysoké úrovni Likanen, ale zdůrazním základní věci. Samozřejmě šlo o strukturální reformu bankovnictví v reakci na krizi. Po obsáhlé konsultaci a výzkumu byl prezentován návrh, který by být implementován na evropské úrovni, ale je to pouze jedna součástí té skládanky celkové eh, reformy, která má doplnit bazilejskou evropskou reformu, která již probíhá, i reformy národních vlád, které již probíhají. Takže, abych jenom to zdůraznila, jde tam o povinné oddělení malo obchodu a investičního bankovnictví, dále povinné právní oddělení um, obchodování a vkladu, dále oddělení velkého podílu bankovního obchodování, pokud to je možné považovat za významné z hlediska stability. Další oddělení činnosti, co se týče obnovy a řešení plánů. Národní dozorčí orgány by měly mít pravomoci dosáhnout plného oddělení dále, e, možnost využívání nástrojů tzv. bail-in pro zlepšení schopnosti absorbovat ztráty Dále revize kapitálové přiměřenosti, co se týče eh, různých druhů aktiv pro posouzení z toho, zda, jsou pod, zda je potřeba vyšších eh, požadavků na kapitálovou přiměřenost. A za páté, posílení řízení a kontroly bank. Mechanismus, eh, posílení mechanismus řízení, lepší řízení rizik pobídky, kompenzační programy, zlepšování informovanosti o riziku, posílení sankcí v bankovnictví. Eh, při eh, frakce zvažovalo dva možné přístupy. Jednak požadavky na dodatečný kapitál a plány řešení bank, mm, které jsou předmětem schvalovacího řízení a dále oddělení investičního a mm, bankovnictví a mm, maloobchodního bankovnictví, drobného bankovnictví. Um, povinné oddělení drobného a investičního bankovnictví, co se týče ehm, dozorčích orgánů. Uh, Další věc, a tady se těším na to, co řeknou kolegové, proč potřebujeme strukturální reformu? Jedna otázka je, eh, otázka, proč tedy potřebujeme tu reformu. Evropská ekonomika se zdaleka nezotavuje, občané trpí eh, nízkým, důsledky nízkého růstu, škrtů a podobně. Finanční krize stála již 1,6 trilionu euro, 13 HDP, státní pomoci a um, pomoci bankám. To je obrovská částka, která je způsobena nadměrnou složitostí, nadměrným rizikem. Některé tyto věci se již řeší v rámci reformy díky legislativě kapitálové přiměřenosti. Uh, Avšak stále ještě pomáháme bankám, abych jenom upozornila. Na začátku letošního roku Nizozemí znárodnilo čtvrtou nejvyšší banku, aby kapitalizovala SNS Real Enfal. To stálo 3,7 miliard euro a deficit je vyšší než ty 3 v důsledku toho. Takže v podstatě jsme na tom stále stejně. Veřejné finance se řeší nepřiměřené eh, riziko bank. Takže důvěra v evropský bankovní systém je stále nízká, poškozuje růst a, po, a opatření na pobídku. Co se týče scoreboardu spotřebitelské důvěry, tak je stále velmi nízká. Když se podívám na statistiky spotřebitelů v mé zemi, které hodnotí spokojenost zaměstnan- eh, spotřebitelů, tak 71% respondentů se nedomnívá, že by se banky poučily z finanční krize. To je nárůst od 61% z roku 2011. 11 lidí pouze věří bankéřům, že budou jednat v nejlepším zámku zájmu. Pouze 7 se domnívá, že se chovají eticky a 29 se domnívá, že banko, bankéři, kteří poruší etická pravidla, opustí profesi, na rozdíl třeba v případě lékařů. Když se podíváme na cíle strukturální reform, evropského bankovních systémů, které jsou velice rozmanité, je stanovit minimální výsledky, jich je třeba dosáhnout. Stabilní, odolný bankovní systém, kde bude omezena možnost útoku na banky, potřebujeme dosáhnout toho, aby se finanč... veřejné prostředky nevyužívaly na krytí soukromých ztrát. Potřebujeme omezit možnosti bank eh, přijímat nepřiměřená rizika a pojistit vklady. Musíme řešit otázku bank, které jsou příliš velké na to, aby mohly zkrachovat. Národní vlády předkládají návrhy strukturálních reform. Ve Francii je to loi de séparation et des activités bancaires. Německu je to bankovní zákon, v Británii je to um, jsou to také další reformy, které představují různé přístupy k těm oddělením. Zpráva mm, Likanen a mm, její obraz v tisku se zaměřuje na otázku koncentrace a strukturálního oddělení bank od obchodování a drobného bankovnictví. Ale třeba využít příležitosti a zamyslet se na touto zprávou v širším smyslu slova, která se netýká pouze prevence nadměrných rizik z krachů banka, prevenci krize. Hlavním Úkolem tohoto výboru je předložit před návrhy, jak vytvořit stabilnější bankovní systém. Co si přejeme a jaké opatření jsou nutná? Chceme stabilnější, konkurenceschopnější banky, odolnější vůči budoucím krizím a i když jsou tyto cíle zásadní, chceme také efektivní a účinný bankovní systém, který bude poskytovat bankovní služby, chránit vklady a směrovat úspory na produktivní investice s lepším řízením rizik a podporou reálné ekonomiky, jeho růstu, což přispěje na, k finanční stabilitě nejen v Evropě, ale i globálně. Pokud ale oddělíme ty činnosti drobného bankovnictví od investičního, tak e, se objeví řada otázek. Mělo by být to úplné oddělení? Byl, měl by být zákaz toho, aby byly ve stejné skupině? Jak by se měli řídit? Mělo by to být jednoduché oddělení? Jaké činnosti, kde by měly být v jiných um, společnostech? jsou různé verze strukturálního oddělení, které vyplývají z národní legislativy v Německu, Francii, Británii a USA. Hlavním eh, cílem tady ale je nejen strukturální element oddělení, ale také myšlenka toho, že oddělení by mělo izolovat a chránit ty bankovní činnosti, které jsou zásadní pro ekonomiku kde tyto činnosti nejsou ohroženy činnostmi, které jsou um, potřebné pro ekonomiku jako celek. V případě z krachu bank tyto služby musí být zachovány, bez toho, aby to musel eh, zachraňovat stát nebo daňový poplatník. Já se domnívám, že toto je otázka změny kultury. Někteří pozorovatelé řekli, že takovým mm, testem těchto strukturálních reformních návrhů oddělení je, zda změní tu kulturu celou. Ta vysoce riziková kultura praxe investic, kontaminu, která kontaminuje drobné bankovnictví. Ty riskantní části by neměly infikovat zásadní klíčové bankovnictví, to je přijímání vkladu a poskytování úvěru. Ta kultura kontaminace eh, ztrát z rizikových portfolií ohrozily vkladatele a věřitele, eh, tedy a dlužníky. Musíme se zamyslet nad otázkami kompenzace. Máme kulturu krátkodobějího mm, pohledu, snahu o zisk, eh, hazardování. To vedlo k velkým, vysokým pobítkám my bychom měli navázat na návrhy CRD 3 a 4, podívat se na dlouhodobé možnosti odložení, které by jsou, e, nesouvisí s ekonomickým cyklem, ale úvěrovým cyklem. Dá se musíme podívat na úvěry, úvěry novým podnikům, došlo k omezení poskytování úvěrů firmám, Dále se musíme podívat na možnost um, prorůstových opatření a otázky konkurence. V posledních deseti letech nevznikly žádné nové banky. Klienti stále chtějí dobré služby a chtějí uh, mít možnost změnit účet dále se objevují již příznaky zásadní změny v bankovnictví. Nové technologie se dostávají do bankovnictví, takzvané peer-to-peer lending. Evropský bankovní sektor je i nadále velice koncentrovaný. Máme 14 bankovních skupin globálně za e, důležitých. 15 bank má 43 trhu a je to, představuje to 150 celkového HDP. Někde se udávají i vyšší čísla, třeba v Británii. Objem bank vůči HDP se strojnásobil, takže efektivní konkurence je nutná, aby byl funkční bankovní sektor. Potřebujeme větší diverzifikaci, především hmm, bankovní modely zaměřené na spotřebitele, peer-to-peer věrování a tak dále, což by mělo cel- snížit celkové náklady bankovních služeb. Portabilita, změny účtu by mohly umožnit potřebnou konkurenci, aby spotřebitelé mohli přejít ke konkurenci Eh, snížení bariér vstupu na trh. To by také umožnilo proces, usnadnilo proces řešení. A na závěr něco nového, co se děje v Británii. Handelsbanken, to je již to je v současnosti nejrychleji rostoucí banka v Británii. Otevírá novou pobočku každé dva týdny, nabízí základní bankovní služby, hypotéky, úvěry malým podnikům, lokálně oblastech. Žádné bonusy se nevyplání, žádné e, cíle. Mm, funguje to ale velice dobře. Ehm, prostředky se vrací zpátky do systému. My musíme podpořit ty banky, které přicházejí se změnou kultury, která je nutná pro dlouhodo, z dlouhodobého hlediska. Nikoli jako krátkodobé rychlé řešení, ale dlouhodobou základní, zásadní změnu kultury. A tady nám dává tato zpráva příležitost to trošičku podrobněji rozpracovat. Těším se na názory stínových zpravodajů a připravím příští týden svůj návrh a chtěla bych tam prezentovat některé nové myšlenky a zajímaly by mě názory stínových zpravodajů. Děkuji. Thank you very much, Charlene. Some, uh, Tady zazněly některé zajímavé uh, myšlenky. Já se nejprve obrátím na stínové zpravodaj Korin za EPP. Ano, děkuji. Děkuji Arlín za obsáhlé vysvětlení hlavních aspektů zprávy Likanen a i některých dalších nápadů, které nabízí. O nichž budeme ještě mluvit. Pro nás to bude důležitá debata o zprávě Likánen i o strukturální reformě bankovnictví doplňuje velký balíček legislativy, který byl schválen v uplynulých letech a teď se provádí. Tento velký balíček právních předpisů, o kterém se teď debatuje a který se provádí, musíme si uvědomit, že to, jak se postavíme k té strukturální reformě, rozhodne, jestli tyto právní předpisy poskytnou přidanou hodnotu a pomohou snížit náklady a musí tyto právní předpisy být dostatečně silné, aby posloužily našemu obecnému cíli větší bezpečnosti bank. Takže to bude takový, takový průbířský kámen pro nás, jestli to dokážeme. Větší odpovědnost, méně rizikového chování, návrat důvěry v trh bank a úvěry, které tak potřebuje ekonomika. Dostupnost financování pro banky, to je také důležité, a zachovat rozmanitost bankovních modelů tak, aby existovaly malé i velké banky v Evropě. nejrůznějšího druhu a povahy. Zachovat tedy univerzální bankovní model, to je pro nás důležitým úkolem. Když z tohoto hlediska zkoumáme tento návrh, tak musíme rychle sformulovat společný evropský aspekt k těm strukturálním reformám. Jak si Arlín správně řekla, máme zprávu Likánena, máme zprávu Fikrse, která se teď provádí, která se převádí do reality v, ve Spaném království, ale když porovnáte přístup eh, Likánena a Fikrse, tak v přístupu Fikrse drobné bankovnictví je odděleno a eh, jsou tam vyšší kapitálové požadavky, zatímco a Likanen odděluje tu obchodní část a tam jsou vyšší kapitálové požadavky. Tak jak by to dopadlo, kdybychom šli těmito rozdílnými směry, kdy mnoho bank má, má pobočky jak v Londýně, tak v jiných částech Evropy? Jaký to bude mít dopad, když zavedeme tento protichůdní přístup? a já bych stála o jakousi syntézu, o nějaký společný přístup. O, tom by na, o to by nám mělo jít. Správně se také zmínila o řadě otázek o možnostech navržených Likanenem, jak definovat vlastní obchodování, v jakém rozsahu, jestli přistoupíme k úplnému právnímu oddělení a nebo jestli eh, přistoupíme na menší ochranu. Já ty otázky jen tak házím na stůl, protože sama nejsem ještě úplně rozhodnutá, co se týče všech těchto variant. Jsem otevřená diskusy a zamyslím se nad tím, jaký přístup bude nejlepší z těch, které jsem právě nadnesla. Jenom několik poznámek, co se týče zprávy a organizace banko, bankovnictví, protože o bail-inu a usnesení můžeme hovořit i později. Co se týče zprávy, správně se ptáš, jestli strukturální reformy způsobí změnu kultury. Strukturální reformy jistě budou pobídkou k takové změně, ale na evropské úrovni mi schází dialog v rámci bankovnictví jako takového a mezi zákonodárcem a Evropskou komisí, jak zprávu bank zlepšit, jak učinit bankovnictví udržitelnější. Tady by banky mohly přijít s individuálními eh, názory. Eh, v Nizozemsku máme kode Banken, které se kde toto je zakotveno a myslím, že bychom měli už dávno mít zaveden nějaký evropský kodex pro banky, neexistuje a banky si to uvědomují, že se ještě nepodařilo dosáhnout dostatečného pokroku v této oblasti a že nemáme žádné právní předpisy, kde by i samobankovnictví stálo o udržitelná řešení. Takže to by také mohl být krok možným směrem. Měli bychom vyzvat bankovnictví k větším ambicím v této oblasti než k defenzivním postojům. E, podívejte se, jak se staví e, k oblasti CRD naprosto defenzivně, A my jako zákonodárci také nemůžeme svěřit všechno, e, veškeré starosti na bedra bankám, aby si sami zlepšili svou kulturu. Tolik ode mě, těším se na další debaty zde ve výboru a i se stínovými zpravodaji a vámi jako zpravodajkou. Děkuji. Děkuji za Alde Wolf Klintz. Děkuji mnohokrát. Chtěl jsem poděkovat Alín za její zprávu. Zdá se, že v úvahách už máš koncepci textu hotovou. Velice se těšíme na písemnou verzi. Co se týče cíle, jsme si zajedno, chceme zvýšit stabilitu bankovního sektoru, chceme odlehčit daňovému poplatníku, chceme, aby vlastní úlohou bylo financování eh, ekonomiky a chceme, abychom dospěli k trvale udržitelnému růstu. Když se podíváme na eh, to, jaké cíle máme od Ameriky až po Evropu, Možná se trochu lišíme. V Americe pan Folk se domnívá, že nejdůležitější je pan obchodník. Ale jak obtížné je to, to ukazuje to velice, ta velice pomalá realizace jeho návrhu. Z rozhovoru se zástupci amerických bank lze pochopit, že definice, co je pop trading a co je market making, není tak jednoduchá. A proto eh, zdá se, že Folker nedosáhne toho, co chtěl. Výkaz eh, definoval jednodušší eh, úkol. Co je to retail? Co jsou drobnější bankovní obchody? A mm, v podstatě tady máme nejrůznější země v Evropě, například Velká Británie, Francie, Německo, ty si je zmínila. Místo, abychom se společně pokusili jít společnou cestou, zvolit prostě společný postup a místo toho, abychom měli jednotné bankovní řešení, základní řešení, Máme tady prostě celou řadu eh, roztříštěných jednotlivých národních řešeních a to nás dnes nepřivede dál a e, proto i na vnitřním trhu jenom částečně existuje nějaký jednotný postoj. A nejedná se jenom o e, ten malý obchod, ale jedná se o to celý ten market e, handel, celý ten bankovní obchod vyjmout a podívat se na to, jak by to vypadalo potom jednotlivě v praxi. Průmysl a sice nejenom zástupci univerzálních bank, bank, i zástupci jiných bankovních domů jsou relativně skeptičtí. Líbí se mi, že v tvé zprávě se zaobíráš také otázkami eh, k realizaci různých věcí a eh, potom jsou tady také odkazy na eh, nástroje bail-in. Samozřejmě bez příspěvku daňového poplatníka se neobejdeme. Když se banka dostane do masivních potíží dnes nebo do tří let, tak při veškerých návrzích, které leží na stole, vypadá skutečnost tak, že daňový poplatník prostě je žádán, aby platil. I když eh, tady banky vydaly určité bondy, ale nestačilo to. Co mě tak trochu mílí, je skutečnost, že teď máme návrh Nikanena, který se pokušíme eh, komentovat na základě zprávy z vlastní iniciativy a na druhé straně komise pravděpodobně před létem přijde s návrhem legislativního návrhu, eh, čili pracujeme na nejrůznějších frontách a musíme zabezpečit, abychom poté skutečně také výsledky nejrůznějších přístupů sladili. Otázka, která je pro mě ještě otevřená, u těch nástrojů bail-in. Kdo do nich má investovat? To říká Mekanen nemohu, nemohu snížit riziko tím, že jedna banka si nakoupí bailinové nástroje druhé banky. To znamená, jedna banka se tím zachrání a druhá banka má na účtě rizika. To nemůže být řešením. Když ale řeknu, mají to, být, eh, mají to kupovat důchodové pokladny, tak zase nakonec to platí daňový poplatník, protože to je buď středatel, anebo důchodce. Tak to taky není řešení. Jaké je tedy ideální řešení pro to, abychom nalezli vhodného instrumenta, eh, pardon, vhodného investora pro tyto bail-inové nástroje. Co se týče otázka zprávy, tak se mohu připojit k tomu, co jsi řekla ty i co řekla předřečnice. Uh, je skutečně politování hodné, že průmysl dělá takové potíže, aby sám za sebe, co se týče od věcí, které neběžely správně, předložil správné návrhy, vyvodil tedy správné závěry eh, a řekl, tady prostě proběhla celá řada špatně, do budoucnosti to chceme zlepšit, tak, tak a tak, ale místo toho prostě se snaží průmysl hájit status quo. Sice je to lidsky pochopitelné, protože my všichni máme vždycky potíže, když se něco mění, ale přece jenom je to nezbytné. Děkuji mnohokrát. Uh, thank you. Uh, next, on oh my, I've now got the Greens. Teď ještě Zelení a Filip. Thank you, thank you Sharon. I... Děkuji, Sharon. Sdělíme stejný cíl. Budu mluvit o dvou. Omezit uh, nadměrnou uh, pozici na trhu, to znamená podpořit hospodářskou soutěž, eh, protože malé množství velkých hráčů se těší dominanci na trhu tím, že tyto záruky chybí. Prvním cílem strukturální reformy tady musí být obnova soutěže na trhu. Není normální, aby některé ústavy byly schopny financovat aktivity za lepší sazby nebo příznivější sazby, protože mají vlastně automatickou záruku daňových poplatníků a my nechceme, aby to daňoví poplatníci museli platit. Několik argumentů, které slycháme od bank a od těch nejsilnějších. Za prvé tvrdí, že univerzální bankovní eh, model je prý nejsilnější. Já jsem belgičan a všechny ty banky, které padly, byly univerzální banky a to proto, že nebylo naprosto pevně odděleno to, co dělali na finančních trzích, eh, na těch trzích s těmi eh, málo kvalitními cenými papíry a mezi tím, co dělali pro eh, drobné střadatele. Jinak bychom nemuseli bývali zachraňovat Dexy, KBC a ostatní a Fortis. Neboli univerzální bankovní model není silnější padají eh, banky investiční, eh, pro drobné, pro, pro drobné individuální zákazníky i univerzální banky. My potřebujeme především pevné oddělení těch činností. Eh, dále tvrdí, že čím větší, tím výhodnější, ale my vidíme, že to vede k naprostému opaku, že potom není vůbec možné řídit instituce tak obrovské, jako je Deutsche Bank a Barclays a tak dále. Dále eh, banky tvrdí, že zákazníci chtějí všechno zvládat na jednom místě. Já jsem pracoval pro všechnu počítačovou firmu, která měla všechno, hardware, software a služby. Mohu vám říci, že žádný jeden zákazník od nás nechtěl úplně všechno. Oni chtějí prostě se zbavit konkurence, takže ten argument také neplatí. Také tvrdí, že když eh, se k něm budeme stavět příliš tvrdě, že tím podpoříme stínové bankovnictví. Proto ale také komise přichází s návrhem na řešení právě tohoto problému. My tady potřebujeme silné eh, hranice na, eh, silné kontroly na hranici mezi investičním bankovnictvím a zbytkem takovou pohraniční kontrolu. Proč by někdo nehrál se všemi, eh, se svými vlastními penězi a užil zisku nebo utrpěl ztrátu? To je každého věc. Já proti tomu nejsem. Eh, to je prostě taková loterie, když se jí někdo chce zabývat, je to jeho věc. Ale oddělování nebo strukturální eh, reforma zničí pracovní příležitosti, to také banky tvrdí. Ale a také tvrdí, že kdy, ale, ale přece víme, že během integrace vždycky, když se banky spojují, takže škrtají pracovní místa. Teď nám tvrdí, že, eh, že o pracovní místa přijdeme, eh, když jim znemožníme eh, dosáhnout té velikosti. Tak co platí tedy? ten argument, že tvorba trhu je nezbytná pro ekonomiku. Nikdo netvrdí, že musíme zrušit tvorbu trhu, market making. Jenom chci, chceme zajistit, aby tedy e, tvůrci trhu platili normální tržní cenu, aby se jim nedávalo předna, přednost v určitých institucích tím, že budou dostávat e, dotace e, my jsme měli tuhle debatu se zástupci e, finančního průmyslu a zástupce Deutsche Bank naprosto otevřeně se zeptal e, zástupce e, jednoho ministerstva financí v Evropě, jestli souhlasí, aby jeho instituce platila tržní cenu za své aktivity na finančním trhu, neboli cenu, která nebere v úvahu automatickou dotaci záchrany z kapsy daňového poplatníka. A ten člověk a, ta, a, a Deutsche Bank eh, odpověděla, eh, že ne, že nechce zaplatit reálnou tržní cenu za své aktivity. Tolik tedy k tržní ekonomice. Já mám někdy eh, obavu, že jsem posledním liberálem ve městě, ale snad jich zbývá ještě pár. Ještě upozorňuji na to, že trh s deriváty je právě ještě jedenáctkrát větší než reálná ekonomika. Určitě probíhají, pro, probíhají nějaké tedy aktivity na ohraničení rizik i v tom investičním bankovnictví, ale eh, to investiční bankovnictví na to samo nestačí, takže v tom něco páchne. A potom přístup evropský versus nitrostátní Souhlasím s řadou eh, těch, kteří eh, tvrdí, že vnitrostátní přístup je lepší. Ale když eh, Spojené království zavedlo nezávislou komisi pro bankovnictví, tak vycházeli z toho, že z Bruselu nepřijde nic dobrého, protože se tady nic nehýbalo. Trvalo chvilku, než se komise uvědomila, že existuje strukturální problém, jenže ten proces se rozběhl dlouho předtím. Co nechápu, že Berlín i Paříž pokračují Eh, s takovými velice krotkými reformami, i když velice dobře vědí, že se děje eh, pod povrchem něco nekalého. Proto já tyto iniciativu vnímám jako způsob, jak před, vlastně jakoby předjímat nějak, nějaké seriózní reformy nebo snad zabránit nějakým seriózním reformám, které my bychom zde schválili. A přitom Evropský parlament by jednohlasně napříč frakcemi schválil reformu bankovnictví. Jsem si jist, že by se nám podařilo znovu zopakovat minulý, minulé úspěchy. Já myslím, že je zde obrovská většina lidí, kteří opravdu chtějí, aby Eh, bankovnictví bylo zdravým odvětvím, které bude sloužit ekonomice. Proto tedy musíme dát přednost eh, evropskému přístupu před těmi vnitrostátními individuálními přístupy, ale musíme se na tom dohodnout s členskými státy. Děkuji. beyond. Eh. <laughs> Teď tady EKR a potom další. And beyond, if you'd like me to do that, play that role today. Um, děkuji. Myslím, že jeden z um, zdrojů frustrace um, mé a dalších kolegů v tomto výboru mm, téměř čtyři roky po Lehman Brothers máme veškerou tuto legislativu, různou podporu této legislativy, ale zásadní problém jsme nevyřešili kdyby banka zkrachovala zítra, tak stejně by to museli zaplatit daňoví poplatníci. To by měl být hlavní úkol a je frustrující, že jsme tak dlouho čekali, abychom toto vyřešili. Musíme říci, to, to říkat co nejvíce, je to obtížné, když banka zkrachuje a jde o pracovní místa, ale musíme jasně říci, že už to nebudou dále hradit daňoví poplatníci. A myslím, že to má podporu. Když jste eh, liberálové jako já, tak eh, řeknete, proč by měli daňoví poplatníci zachraňovat tyto eh, banky. Kolegové na levoci zase říkají, proč dávat peníze daňových poplatníků těmto bohatým bankéřům. Takže je široká politická podpora, už žádné bailouty. Musíme mít jasný postup likvidace bank, to znamená Mm, transfer vkladů a tak dále. Současně musí to nadále fungovat, bankomaty musí fungovat, lidé musí být schopni vybírat peníze, platit účty, jinak dojde k občanským nepokojům. A musíme eh, si opustit tuto představu, že banky jsou příliš velké, aby selhaly. Když se zeptáme ředitelů různých bank, dostanete různé odpovědi. Jeden ředitel velké banky mi řekl, že problém je, že eh, nejsou schopni spolu komunikovat. Když jsem se jich ptal, proč nepo, nepředloží návrhy sami. A ředitel jedné rakouské banky mi řekl, je mi líto, ale některé banky jsou prostě příliš velké, aby zkrachovaly. A já řeknu, je mi líto, ale to prostě není akceptovatelné. A nebo ředitel jedné velké německé banky mi řekl, myslíte, že my chceme, aby nás daňoví poplatníci zachraňovali, ale to není odpověď, musíme to jasně říci, žádné další bailouty daňových poplatníků. Další věc, odpovědnost ředitelů. Pokud to nás také sjednocuje v celém politickém spektru. Nikdo není zodpovědný za špatný management bank. A já chci, aby ředitelé byli zodpovědní v rámci partnerství, přímo zodpovědnosti, do jaké míry to můžeme prosadit, anebo nějaké částečné řešení, že by ředitelé eh, měli určitou expozici, aby zaplatili tu cenu. Když banka bude mít dobré výsledky, bude sloužit klientům a mít zisky, tak ředitelé by mohli mají právo na dobré bonusy, ale když zkrachují, tak by neměli mít do, bonusy. To je nezodpovědné. Dále účetní standardy, to je velmi technické, lidé se od toho dovrací, ale účetní standardy hrají významnou roli. Já nejsem proti, když eh, se chtějí dávat na investiční banky na do rozvahy CDO a CDI, ale pokud tento instrument vybuchne, tak banka musí mít prostředky, to je, jsou pravidla obezřetnosti, tak tam musí mít k dispozici prostředky tu ztrátu hradit, tu angažovanost pokryt. EIG finanční produkty tam byla angažovanost 2,3 trilionu dolarů. Není možné na to mít uh, oprávky, protože my jsme se vlastně ustoupili od obezřetnosti. V minulosti uh, se nešlo do rizika, dokud nebyly um, potřebné rezervy. My jsme se dostali do jiné situace. Ztráta se nedeklaruje, dokud nenastane, ale zisky se již akumulují předem. My jsme umožnili, aby toto účetní standardy povolovaly. Mnoho lidí mi říká, že nedůvěřují rozvahám bank a že se musí dělat vlastní analýzu banka, ne se řídit jejich vlastními rozvahami. Dále audit. To je zase velice technické, lidé se tomu nechtějí věnovat, ale audit se dostal uh, vlastně do fáze, kdy se už jenom zaškrtávají tabulky, už tam není uh, žádná profesionální skepse. Ti auditoři vůbec nespochybňují ta čísla. Neptají se, proč je tam vyšší částka nebo nižší částka. Prostě jenom řekli, dobře, zatrhneme tu škatulku, postupy jsou splněny. A organizace nejenom banky e, zkrachují po té, co byly audit, dostali čistý, čistý auditní um, Eh, čistý audit. Většina lidí si myslí, že když dá peníze do bank, tak ty peníze jsou tam ve vkladech, ale nejsou. Oni vlastně půjčují peníze bankám a banka to půjčuje dál. Já bych chtěl základní transparentnost bankovnictví. Když vložíte peníze do banky, banka vám řekne, zda je to jako vklad nebo zda se to dále půjčuje. A možná by byla příležitost aby tam byl ehm, vkladový účet, na kterým nedostanete úrok, ale budete mít jas, jistotu, že eh, to, že, že k ním, těm penízům budete mít přístup a nebudete muset spoléhat na nějaké garance vkladu a podobně. Jsou to jednoduché eh, myšlenky, ale když to budeme řešit včas, tak možná se zvýší důvěra v bankovní sektor. Myslím, že stílíme mnoho názorů. Zpravodaje, já se těším na spoluprá- další spolupráci. Děkuji. Děkuji, to je tedy poslední stínový zpravodaj a já tady mám tři řečníky, Hans Peter Martinko a já. Natalie Pervanš komise. Takže nás by zajímalo, kdy můžeme něco očekávat od vás. Liam, budeme muset ale omezit naše komentáře, protože máme jenom 10 minut. Nám zbývá, Liam. Děkuji ti, Sharon. Chtěl jsem poděkovat eh, za dobré načrtnutí rámce diskuse, protože tato debata je nesmírně důležitá. Bankovní reforma je možná reforma, která skutečně může změnit velmi celou bankovní unii. Eh, když se podíváme na věci, které američany nepoužívají, bankovní unie by nám umožnila mít dobrou regulaci celého sektoru. A proto z tohoto pohledu je důležité, aby parlament i komise vytvořili společná pravidla, protože určité země jak si předjali pohyb jako takový a začaly organizovat částečné reformy, eh, které se domnívali, že budou dobré pro jejich vnitrostátní zájmy a nechtěli jít eh, dále. A já si myslím, že bychom měli mít společný rámec. Z tohoto pohledu eh, se mi zdají být dvě skutečnosti v této zprávě velice důležité. Za prvé je to rozsah činností, kde musíme mít určité definici a jedna z definicí je ve zprávě Mikanela, eh, kde se jedná eh, o, eh, s počt, o procentuální části spekulativních obchodů v bankovních aktivitách. Hmm, někteří hovoří pouze o jednom procentu spekulativních aktivit, to znamená jedno procento jsou ty méně ambicia, eh, ambiciozní, ale jsou tam i větší. A potom je třeba tedy eh, dobře definovat eh, při tom uvědomění toho perimetru 1 až 6 že třeba definovat to správně, když se podíváme na hedžové fondy, které jsou velice mm, limitovány ve Spojených státech, přece jenom hrají svou roli v Evropskou unii. Druhá skutečnost, já to zkusím pojmout velice rychle. V Likanenově zprávě se uh, hovoří o tom, že ve, Spojené státe, ve Spojených státech existuje právo Volcker. Volker tam se nevědí, neví, i v investiční části není ob, nějaké omezení mezi investičními aktivitami a jinými. Otázkou je, jestli my chceme eh, nějaké rozlišování v této oblasti Eh, mezi zásadními aktivitami, a nebo zda chceme opravdovou separaci. A to je nesmírně důležitá diskuse, protože tady máme tři zásadní věci ve hře. Za prvé je to riziko banky. Neexistuje-li rozdělení, zůstaneme prostě na té cestě, že je možné úplně všechno To znamená, že zase bude platit daňový poplatník, protože se bude jednat o explicitní zároku státu. A poslední věc je, že když tady nejdojde k separaci, když nebude rozdělení, tak tady bude zase implikovaná garance státy, protože na konci to bude stát, který bude muset zachraňovat, eh, když půjde o nějaký bankovní dům, který se dostane do potíží. Děkuji mnohokrát. Hans-Peter Martin. Ano, děkuji srdečně. Chtěl jsem mm, povzbudit celý Evropský parlament v této otázce. Domnívám se, že je to v tomto legislativním období naše poslední šance eh, v této centrální oblasti, která eh, je, má takový význam pro celou řadu našich eh, voličů a voliček eh, projevit aktivity. A proto bych rád povzbudil tento parlament, eh, aby v této oblasti, v této zprávě jsme po testě přistupovali široce, abychom tady nedávali pouze reakci na zprávu Likanenovou, hm, a protože nemůže se jednou jednat pouze o otázku oddělování jednotlivých aktivit a toho, co se označuje jako stínový systém bank. E, a ještě jednou bych chtěl e, připomenout, e, že se říká, každé místo, každý aktér a každý produkt musí být kontrolován. A to bych docela rád našel opět v té zprávě. Eh, protože velice často děláme velice technické oblasti v legislativní oblasti, ale by se snad jednalo o to, že v této zprávě z vlastní iniciativy bychom mohli eh, opravdu jednoduchým způsobem popsat záležitosti ze zcela jednoduchého důvodu. Eh, důvodu. Ta politická skupině, Eh, která eh, se prostě chápe jako centrum Londýna, není dnes přítomná a to jsou přesně ta se skupení, kterým jde o roztříštění Evropy a jsou to vlastně přímo konající lobbyisté těchto centrálních banek a eh, to rozhodně nepomůže voličkám a voličům a naopak tady to ukáže, jaký mají zájem o to, abychom měli společný přístup. Okay, thank you very much. I put myself on the, the list. Um... Děkuji, já jsem se také sama dala na seznam. Musíme postupovat obezřetně, abychom to nepřehnali. Když se podíváme na osud pravidla Volkra eh, v USA, jak jednoduchý nápad byl zesložitěn tím, že chtěli přesně definovat, co může být na jedné straně hranice a co na druhé? A ta hranice nebyla jasná. Kdybychom to přehnali, tak je vlastně nakonec jedno, jestli 5% bude na té či oné strany hranice. Především jde o to, aby těch 95% bylo správně rozděleno. Eh, o to nám musí jít v alokacích kapitálu a v plánech na, eh, na Eh, vyřešení osudu kapitálu eh, upadajících bank. I když eh, máte kovový pot a chcete do něj ještě zapnout elektřinu, tak nejde ani tolik o to, aby tam ta elektřina byla, jako to, aby ten plot byl pevný, aby jim nikdo nemohl projet. Na to se náhody ovšem mohou lišit. Když jsme hovořili na semináři Eh, který zorganizoval Filip o tom Volkrově pravidle, tak jsem měla pocit, že výsledkem toho všeho by mohlo být to, že ty věci vlastně příliš zesložitíme, když nebudeme mít na paměti, že je potřeba ta pravidla nastavit jasně a jednoduše, jinak se nedobereme toho kýženého řešení. A potom se chci vyjádřit ještě eh, k tomu eh, odpisu dluhu, bail-inu. Eh, finančním expertům ta eh, myšlenka docela vyhovuje, znamená to ovšem, že je potřeba nastavit eh, vyšší návratnost. Jde totiž o to, že vlastně ti kupující chtějí vydělávat na dluhovém nástroji, ale nenést ta rizika ale eh, jestli jedním z důsledků tohoto odpisu dluhu bude to, že začneme řešit nerovnost mezi, eh, mezi investicí do dluhu a investicí do aktiva a pakliže vám eh, vlastně budou sympatičtější investice do aktiva a ne tolik do investice dluhu, které jsou rizikovější, tak možná bude potřeba zaplatit více za ty nástroje odpisu dluhu a někteří investoři potom si řeknou, že budou radši investovat do aktiv. To by možná nebylo špatné. Takže to mě tak jenom proběhlo hlavou, ale jistě e, se objeví i další dobré myšlenky. A teď ještě Parvánč dostane slovo. Děkuji ti mnohokrát, Sharon. Já mám několik poznámek. Chtěla jsem skutečně povzbudit Alin, protože její zpráva se mi zdá nesmírně důležitá. Co se týče kalendáře a otázky oddělení bankovních aktivit, tedy naprosto upřímně. Někteří o tom hovořili, že by to mohlo už někdy prostě na podzim v roce 2007 a dnes se nacházíme ve schématu, kde se obávám, že prostě toto volební období skončí, aniž kromě zprávy Arlín eh, se eh, vyjádří tento parlament k celé této situaci. A v eh, tomto kontextu se domnívám, že tady máme naprosto klasickou situaci, čili iniciativu na evropskou úrovni, ale nakonec politování hodné výsledky, protože eh, v jednotných členských státech je situace různá, někde věc pokračuje, někde věc. Hm, já nevím, jestli to vidím tak, protože jsem francouzská, ale vím, že francouzský eh, prezident ignoroval eh, ten bývalý, že toto byl naprosto centrální předmět ve volební kampani ve Francii. A dnes, když se podíváme, a o co se snažíme, tak způsob si chceme lít skutečně až na konec té otázky oddělování jednotlivých aktivit, tak je třeba měnit také legislativu, kterou dnes máme. Eh, druhá připomínka, kterou mám. Nad rámec této otázky separace aktivit, e, vkladů a investic bankovních domů je třeba věnovat pozornost abychom ne abychom prostě neprošli jenom v tichém otázku proporcionality, jak si mlčím otázku proporcionality, otázku ekonomiky jedné země, když se podíváte například na irský příklad nebo jiného bankovního modelu, kde se podařilo vyřešit problémy, ať už to bylo otázkami vkladů nebo pomocí investic. A třetí moje připomínka je, že se domnívám, že se dostáváme k řešení, že máme pocit, že není možné zabezpečit finanční svět, protože prostě my nemůžeme zase tak ovlivnit investiční svět. Eh, svět investic se rozvíjí eh, v naprosto nepřípustných podmínkách a my musíme bránit jiný model. Eh, a sice model takový, aby nám banky neunikaly se svými zisky do, baňových, do daňových rájů. A je důležité toto propojit. Není možné, abychom tedy všechno házeli do jednoho koše, ale nesmíme na to zapomínat. Protože když hovoříme o aktivních bankov, o bankovních aktivitách v daňových rájích a o bankovních investicích, eh, tak eh, mm, to je věc také naprosto důležitá. A teď eh, ty zprávy, které zde byly již zmíněny Pravdou je, že financování reálné ekonomie se rozvíjí i s jinými prostředky, eh, například prostřednictvím přímých kontaktů a nejenom pomocí bankovního systému, protože bankovní systém je samozřejmě světový eh, eh, systém moci, který hýbe reálnou ekonomikou. Proto je třeba abychom si uvědomili, že cílem je zachovat stabilitu či vytvořit stabilitu systému, ale zároveň zachovat si skutečně ten systém pomoci reálné ekonomiky, možná za určitých přizpůsobení a nakonec domluvit se nad jedním velice důležitým bodem, čili aktivita na trhu, a to jsme viděli ve zprávě Bernarda kdy možná o které mnozí hovoří a kde se prostě také jedná o určitých možnostech. Sorry? Um, uh, well, I think that because we are running a little bit short of time. Tím, že nám dochází trošku čas a já chci reagovat na některé příspěvky. Chtěla jsem se ještě zeptat komise, zda mají představu časovém harmonogramu mm, předložení jejich návrhů. Děkuji, paní předsedkyně. My chceme naše návrhy předložit někdy v létě. To znamená, chcete. Jaké, to, co to znamená, jaké překážky máte tedy si do léta? Mm, někdy v létě. Můžete znamenat, co znamená někdy v létě? Jedna věc, která je nová v našem časovém plánování, je to, že tam je vlast, zpráva z vlastní iniciativy Evropského parlamentu, což samozřejmě komise bude velice zohledňovat. Nemohu vám dát přesnou indikaci časovou, co je to léto. Máme mm, to stanoveno jako co nejdříve letošní, během letošního léta. My jsme velice flexibilní výbor a e, nechceme vyvolat ten názor, že protože my děláme zprávu z vlastní iniciativy, tak vy můžete přestat na tom pracovat. Můžeme to dělat současně. Dovolte, abych e, zareagovala a řekla něco o našem harmonogramu. Nemohu reagovat na všechno, co tady padlo, ale jsem ráda, že tady bylo tolik Mm, skutečně významných věcí, která byla řečena. Jako zpravodajka jsem omezena počtem slov a proto budu velice záviset na svých stínových zpravodajích a pozměňovacích návrzích, které přinesou zlepšení a otevřou nové problémy. V mm, budoucnu můžeme uvažovat o tom, zda by tam měla být ta omezení o počtu slov především když jsou to důležitá témata a dlouhodobé vize. Mnoho věcí mě zaujalo. Musíme se na to dívat jaksi prismatem změny kultury. Pokud budeme čekat na sektor samotný, až předloží návrhy. Řečí nemluví do mikrofonu. A v v angličtině je přísloví, že dříve zamrzne peklo. Protože není legislativní zpráva, nemůžeme být inovativní. Není to tedy striktní legislativní návrh. Ta diskuse byla spíše tedy o tom oddělení, o té separaci. No, dovolte, abych se vrátila k té kultuře. Zjevné bylo, že v britské situaci, když jsem hovořila o té vzájemné kontaminaci, to nebylo pouze ten investiční průmysl. Proč došlo k špatnému prodeji produktů drobného bankovnictví? Protože to přílišné riziko braní přílišného rizika se dostalo i do drobného bankovnictví. Vzhledem ke všem těm cílům, které jsem stanovila, musíme chránit drobné bankovnictví, protože tento sektor i vlastně je o tom, jak podpořit růst a reálnou ekonomiku. A jak řekl Sayed, my to musíme jasně prezentovat, že již nikoho nebudeme zachraňovat, že daňoví poplatníci nebudou platit za chyby a přílišná rizika. My máme národněné banky 82% vlastnictví vlády. Had to pay enormous fine. Účast, mm, byla součástí krize Libor, byl tam obrovské státní pomoc, takže to to kafkaidní situace. Vlastně daňoví poplatníci platí sankce globální banky ve prospěch vlády. Není to útok na kancléře lidského, ale je to faktická poznámka. Pak se dostáváme do situace, kdy vlastně eh, se recyklují pokuty bankám, takže nakonec to všechno platí daňový poplatník. Ale pořád jde o selhání bank. Takže tady je potřeba základní reforma. A my bychom měli usilovat o tyto reformy, protože když vám dám mm, ta čísla, tak co si spotřebitelé přejí. Spotřebitelé si přejí stabilnější banky, které by odváděly svoji práci. A tím se dostáváme k otázce, co je nejlepší přístup. Korin to řekla jasně. Chceme harmonizovaný vnitřní trh, chceme vnitřní trh, znamená to, že řekneme německé, francouzské vládě, že to mm, dělají špatně, řekneme britské vládě, že váš model není to, co chceme, budeme hledat něco jiného prostřed, anebo ten britský model byl vypracován pro globální bankovní průmysl, který je rizikovější. Takže otázka diverzity. Pokud ve svém členském státě máte globální banky, které provádějí příliš rizikové aktivity, tak tyto banky pracují přes hranice. To různá pravidla pro banku, která funguje na německém nebo francouzském trhu. Takže otázka je, zda vypracujeme vlastní systém nebo něco jiného, nebo řekneme, že máme minimální kritéria. každý členský stát musí dodržovat nějaké minimum, anebo tím, tím ale zajdete nad eh, minimální požadavky vnitřního trhu. Takže mně se líbí ty návrhy týkající se odpovědnosti ředitů, účetních standardů, musíme se podívat na příčiny těch problémů. K tomu, co řekla Sharon. Pro, eh, tam se nikdy ten přístup, nikdy ten výsledek ne, nenajde. Pokud se dostaneme do situace, kde nemůžete definovat, eh, co se snažíte ochránit, tak ehm, cíle nedoberete. My chceme flexibilní přístupy, ale musíme se dostat k klíčové otázce, jak změnit kulturu, jak zajistíme větší konkurenci na trhu a jak ochráníme to, co potřebujeme chránit. To jsou vklady, základní bankovní služby, které lidé, na které se lidé musí spolehnout a dlouhodobě. Nejenom rychlé řešení, ale dlouhodobé udržitelné e, řešení bankovního modelu. Jak řekl Hans Petr, který bychom mohli e, řešit, protože to nemůžeme řešit legislativou. Musíme být ambiciozní, definovat model, který mění kulturu, protože sektor samotný s tím nepřijde. Tím skončím, dám vám ten časový harmonogram. Budu prezentovat návrh zprávy, já ho napíšu. Pokud kolegové se s tím budou spokojit, vím, že často trvá týdny, překlad a tak dále. Já ho tedy distribuji, jakmile budu moci. Nevím, zda všichni e, rozumíte angličtině dostatečně, abyste mohli pracovat na pozměňujících návrzích. Pak bude návrh prezentovat 21. třetí ve výboru. Doufám, že budou komunikovat se stínovými zpravedeji o možných změnách relativně rychle. A pak je termín na pozměňovací návrhy 15. 4. dále 7. 5. hlasování 28. 5. Takže poměrně těsné, těsný harmonogram. Pak v plénu předtím, než komise přijde ve se svým návrhem v červenci, abychom tady ov- mohli ovlivnit ten návrh. Takže chci poděkovat kolegům za jejich užitečné intervence a těším se na další spolupráci na této zprávě, která doufám, že bude trošku vizionářštější, ambicioznější a budou obsahovat výzvy pro průmysl i regulátora. Já jsem předsedkyně ještě pro další bod a to je roční daňová zpráva, eh, jak uvolnit prostředky EU a Další zpravodajkou je Enrico Nalgels eh, za EPP, dostane slovo hned, tedy zpravodaj. A potom eh, budou mluvit stínoví zpravodajové. Děkuji, děkuji. Eh, paní předsedající, já... A jelentést tervezetemet, amit képviselőtársaim már néhány hete az anyanyelvükön is megkaphattak. Tato zpráva, kterou máte všichni ve svých respektivních oficiálních jazycích několik týdnů, V roce 2011 jsem předložil modifikaci fiskální politiky, eh, která se týká zavedení daně z daňových e, transakcí. A také e, program A vlastně v názvu zprávy e, vidíte, že se jedná o, nejdůležitou, o, o význam hospodářského růstu a pro to, jak překonat eh, ten přísný pohled eh, obnovení ekonomiky pouze v úsporách. Je třeba modifikovat a obnovit ekonomiku eh, a bylo třeba dosáhnout toho, aby fiskalita se stala motorem eh, nové reálné ekonomiky v Evropě, vždycky za uvědomování si situace, eh, že eh, by se měl navýšit také konzum. Tomu jsem se věnoval. Felhasználná. Fontosnak tartom megjegyezni azt. Všichni víme, že máme tři velké prvky pro růst. Kapitál, technologii, pracovní sílu. A teď se jedná o to, eh, definovat fiskální politiku z krátkodobého, eh, střednědobého a dlouhodobého hlediska. Jedná se o vizi hospodářského růstu, kdy v první fázi by bylo třeba snížit pardon, zvýšit pracovní aktivity. Zavádění nových daní a zvyšování daní, myslím, eh, že také může přinést do státních rozpočtů více peněz. Eh, novinkou návrhu je to, že i když eh, respektuje eh, pravomoci členských států, zároveň zavádí takzvaného koordinovaného daňového hada, který místo toho, aby harmonizoval daňový režim členských států, tak spíše půjde o koordinaci, tak aby se sjednocovaly daňové nárůsty a snížení v členských státech systém vzájemně provázaných daní, tedy tak, eh, aby eh, se brali v úvahu eh, různé ekonomické situace, specifické v každém členském státě. Já vzhledem k nedostatku prostoru jsem nemohl v návrhu řešit opat- ta nezbytná opatření Eh, která by bojovala s daňovými úniky, ale je třeba na ně poukázat a možná, že ještě přijdu s pozměňovacími návrhy na toto téma. Eh, I v daňovém programu OECD pro rok 2012 stálo, že musíme eh, bojovat s agresivní daňovou politikou firm, firm a jejich únik do daňových rájů. Transparentnost daňových režimů a boj s daňovými podvody jsou nezbytná opatření, protože eh, to způsobuje miliardové ztráty, které ohrožují rozpočty členských států. Nebudeme-li bojovat s těmito jevy, posílí se tím černá ekonomika a bude to podrývat konkurenceschopnost Evropy. Měli bychom také zlepšit eh, schopnosti členských států eh, při výběru daní aby se nám podařilo snížit eh, dluhy veřejných rozpočtů a členské státy by měly také v tomto začít více spolupracovat ve výběru daní. Plně souhlasím eh, s akčním plánem komise z roku 2012 pro boj s daňovými úniky a podvody, ale komise by také prvy, brzy měla vypracovat a zveřejnit následné mechanismy opatření a také výsledkovou tabulku, bude-li to možné. Děkuji, kolegové. E, to bylo primárně vše, co jsem vám chtěl o svém návrhu zprávy říci a těším se na vstupy kolegů, stínových zpravodajů. Děkuji. Děkuji zpravodaji a teď Ole Liviksen bude hovořit za e, socialisty. Děkuji. Já chci nejprve poděkovat zpravodaji za velice zajímavou zprávu. Tento návrh zprávy je zajímavý, protože se e, zabývá e, propojením daní a růstu. A to je aspekt daňové politiky, který je teď důležitější, než byl kdy předtím. Bohužel bývá často ignorován. Existují tři zásady, které je třeba mít na paměti. Za prvé, zintenzivnit vnitrostátní i panevropské úsilí boje proti eh, daňovým podvodům a únikům. Víme, že komise v uplynulém půlroce učinila důležité iniciativy v této oblasti a teď je třeba zajistit, aby se převedly do praxe. Co se týče daňové politiky, je třeba poskytnout příznivé podmínky pro dlouhodobý udržitelný růst. Silné veřejné finance a spravedlivější pravidla pro hospodářskou soutěž by měly umožnit, aby se lidé nesnažili systém podvádět. O tom by se v návrhu mělo psát. Velice důrazně. Pak je tady sociální hledisko. I to by se mělo do zprávy dostat. Neměli bychom mít daňové struktury, které rozdělují společnost ještě více. Ty rozevírající nůžky jsou eh, nepřijatelné a ohrožují růst. Stále více členských států zvyšuje daně eh, na spotřebu a to má veliký negativní dopad na chudší domácnosti a zase to vede k většímu rozevírání nůžek. Může to i znamenat, že lidé z těch nízkopříjmových domácností ponesou ještě větší daňové břemeno než v minulosti. Proto je třeba zavést opatření pro chudší eh, domácnosti, podpořit je eh, v daňovém systému. Chudší. Eh, zároveň bychom neměli podrývat možnost progresivních daní, a e, nezapomínat ani na ekologické daně. Ty teď klesají a to není dobré, protože pro růst je důležité, aby ekologické daně představovaly větší podíl na celkovém výběru daní. To potřebujeme pro dlouhodobý udržitelný růst, který potřebujeme v Evropě a je to také důležité pro náš přechod k zelené ekonomice, která by měla být úspěšná. Proto potřebujeme ekologické daně. Dále potřebujeme eh, revidovanou směrnici pro danění eh, elektřiny a to ambiciozně, musí to být krok správným směrem. A konečně pro růst můžeme udělat víc, když odstraníme daňové překážky, které stále na vnitřním trhu jsou. K směrnici o zdanění se musíme postavit tak, že se musí vnitřní trh zlepšit. Konsolidace eh, daňového základu podniků musí být eh, jednoduchá a správně prováděná. Eh, správní spolupráce jednotlivých daňových úřadů v členských státech ta může v budoucnu probíhat hladce. A mám ještě dva body, které se týkají návrhu zprávy ta myšlenka těch eh, vzájemně provázaných daní, tak aby se eh, trochu koordinoval eh, daňový režim, musíme se dozvědět, o čem vlastně ten tax snake, ty provázané daně jsou. Je to něco podobného jako měnový snake, měnový had před eurem. To by mohlo vést k dalekosáhlé daňové harmonizaci. O tom by ale bylo potřeba hovořit podrobněji. Dále dvoukrokový model danění, tak jak jej zpráva navrhuje. Týká se to vlastně podpory vývozu a tím také podpory zaměstnanosti. Jestli to tak je, tak je třeba tomu věnovat větší pozornost. Konečně děkuji zpravodaji za text. Je to dobrý podklad k debatě. Těším se na konstruktivní spolupráci. Děkuji. Dobře, děkuji. Času máme málo a nevím, jestli mohu žádat po tlumočnících, aby zůstali eh, přes čas. Takže buďte struční. Za Alde máme pana Šamouzio Batiana. Děkuji, pan předsedající. Hmm, velice stručně, paní předsedkyně. Myslím, že zpravodajka eh, odvedla dobrou práci. Je to dobrý začátek diskuse o tom, jak můžeme zlepšit a jak můžeme na pomoci evropské diskusi o e, zdadění a ekonomickém růstu. Já i moje frakce budou předkládat pozměňovací návrhy týkající se implementace reform. Nestačí seškrtat rozpočty, nestačí jenom fiskální konsolidace, pokud zapomeneme současně na reformy. Proto musíme samozřejmě hovořit i o zvyšování daní. Já jsem pro FTT na evropské úrovni, ale musíme konsolidovat rozpočty jako předběžnou podmínku obnovy ekonomického růstu. Po několika letech kinesianismu vidíme, že se debata odvíjí směrem k mm, politické ekonomice, eh, potřebě strukturálních reform, které z dlouhodobého hlediska povedou k růstu. Také některé evropské země snižují veřejné výdaje, ale pokud zůstanou monopoly, zůstane byrokracie, trh práce nebude flexibilní, tak to nebude fungovat. To je jedna věc. Druhá věc. Já jsem pro fiskální daňovou konkurenci. To je velice liberální myšlenka, ale myslím, že ji budu, budu muset zachovat. Máme společnou měnu, společnou měnovou politiku v eurozóně. Ale musíme harmonizovat podnikové daně, základ podnikových daní. Ale nemusíme harmonizovat sazbu podnikových daní. To je dobré pro ekonomiky a my budeme podporovat tuto myšlenku, předložíme pozměňovací návrhy. Fiskální daňová konkurence je důležitá, aby se mohly ekonomicky přizpůsobit jednotlivé státy a kompenzovat tak měnovou nebo tu dopad eh, měnové politiky na federální úrovni. Když se podíváme na Spojené státy, tam je harmonizovaný e, trh práce a kapitálu. To my v Evropě nemáme. Je, v Evropě jsou například větší rozdíly mezi trhem práce v Dánsku a ve Španělsku, než e, je tomu ve státech. A americká ekonomika je proto mnohem efektivnější. To bychom měli také prohloubit se týče fiskálních podvodů, e, tady musíme implementovat nejlepší praxi v nejlepších státech. Když se podíváte na statistiku, tak nejlepší nebo nejméně daňových podvodů je v těch nejmenších zemích. A také málo podvodů je v zemích, kde je fiskální federalismus, například Německo kde je 17 regionů mm, vybírá daně a to snižuje objem daňových podvodů. Ve Španělsku jsou také dva regiony, které si vybírají vlastní daně a daňové podmody jsou tam nižší. Myslím, že to, to velice ovlivňuje úroveň daňových podvodů a já tady předložím pozměňovací návrhy. Buďte prosím struční, máme jenom pět minut od tlumočníku, pak odejdou. Filip. Ramone, já nesouhlasím. Jako občan, když máme fiskální konkurenci, kdo vyhraje? Ty velké? Ty velké firmy? Jako liberál vy asi Nechcete, aby velké firmy měly nefér výhody a také ti e, osoby, které mají velké osobní příjmy. My nechceme, um, aby si členské státy mysleli, že je, mají příjmy zdar, zadarmo a nemusí být efektivní. Musíme tedy z, zavést nějaký tlak do toho systému a ten přináší konkurence. Neměli bychom ten tlak snižovat. Není možné, aby ti, mladí, ti malí, malé střední podniky daně platili, a ty velké ne. Podívejte se na zprávu OECD z doby před dvěma týdny. A já chci, aby to zpravodajka explicitně zmínila. Oblast podnikového zdanění je oblast, kde je třeba další práce. A to by, nemělo by to být um, jedno řešení pro všechny, ale lepší koordinace podnikových daní. Asi nebudete překvapen, že zelení trvají na tom, aby zdanění také internalizovalo ekologické externality, což není eh, zohledněno v tržních cenách. A tím a proto chceme, aby komise um, zdanila energetiku a tak dále. To je absolutní minimum a tady skončím, že nemáme čas. Škoda, že nemáme čas. Ale vrátíme se k tomu. Pan Siček, Strejček, EC, eh, EKR, děkuji paní předsedkyně, čas už není. Já budu co nejstručnější. Vy, jako předsedkyně a zpravodajka, si pamatujete moji připomínku z minulého týdne o mm, různých daních a zpráva, zprávě o daních. A já chci říct, že tato zpráva je mnohem lepší než ta, o které jsme mluvili včera. Je dobře organizována. First section. I... části. K první části nemám velké výhrady jsem rád, že ten jazyk, ta formulace, ty formulace jsou založeny na ekonomické filozofii, kterou já téměř sdílím, takže nemám mnoho pozměňovacích návrhů. V druhé části oceňuji to, že tam hovoříte o nových zdrojích. Paní zpravodajka má zachovává nízký profil, nechce dodatečné zdroje ani nepožaduje zvyšování daní, s čímž plně souhlasím. Také sdílím stanovisko eh, týkající se boje proti, lepšího boje proti daňovým podvodům, spíše než hledáním nových zdrojů. K debatě s Filipem o ekologických daních to odložím, tu diskusi. A chci vás ujistit, paní zpravodajko, že podám pozměňovací návrhy, ale nebudou tak významné, aby vám komplikovaly práci. Chcete rychle zodpovědět? odpovědět? Jedna minuta. Děkuji velice stručně, já chci reagovat. A využít tlumočení. Děkuji za všechny komentáře a poznámky. Že ukazují, že mám stejný problém. Můžeme tedy vstoupit do prostřed toho procesu nebo jít postupovat po částech. Problém je, že jsme měli velké ambice a nemohli jsme je realizovat. Já chci požádat o vaši podporu v tom, abychom přijali konkrétní opatření v pomalých krocích které mohou členské státy přijímat společně. Děkuji za laskavá slov, vaše laskavá slova o metodologii, kterou aplikuji. Pak jsou tady další otázky, kde jsem otevřena návrhům a změnám. Já plně nezdílím všechny názory stínových zpravodajů, ale budeme mít možnost dále o tom jednat. Také chci vysvětlit tu myšlenku toho mm, daňového hada, což je důležitá novinka. Také sociální perspektiva by měla být zdůrazněna v té zprávě, ale nechci to měnit na otázku sociálních daní. Mm, tady bychom to měli odlišovat. Ehm, Eh, ekologická daň, tam, to jsem tam mm, doplnila, pak jsem to zase vyňala. Asi to není správné místo. Daňové podvody, to jsem také integrovala, pak zase vyškrtla, protože je jiná zpráva, která se zaměřuje na tyto otázky. Co se týče daňové konkurence, kdo je výherce, kdo prohrává, to je otázka teorie, ta, kterou by tato zpráva neměla řešit. Děkuji za vaše poznámky a chci zdůraznit, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 5.3. Také já chci podat pozměňovací návrh. Některé otázky nemohly být zdůrazněny v této zprávě. 12.3. Pokud stínoví zpravodajové souhlasí, bych chtěla schůzku ve 3 až 5 odpoledne ve Štrasburku. Takže 5. 12. Zva, eh, diskuse o návrzích hlasování 24. 4. plénu v květnu. Pak stínový zpravodajové v Štrasburku nemám nic dalšího. Chci připomenout, příští schůze výbor bude ve Štrasburku 11. 3. v 7 hodin večer. Děkuji.